Drazí kolegové, přeji vám krásné ráno. Náš předseda dorazí o něco později, proto mi dovolíte, dovolte, abych jako místo předseda zahájil naše zasedání popřál vám srdečně. Vítejte a mohli byste prosím pěkně mlčet, mohli byste prosím pěkně tam vzadu víc ticha. Děkuji. Bod číslo dva, sdělení předsedy. Tady bych vás rád upozornil na to, že dnes ráno filmový štáb DG ITEC bude v naší místnosti dnes dopoledne, eh, kteří filmují pro parlament o práci parlamentu a o práci členů. Je to v rámci celkového projektu a dnes se tady bude dělat prostě několik jednotlivých záběrů. Jsou to pouze záběry, ale žádné zvukové záznamy se nepoužijí. Bod číslo 3 Tady bych rád hovořil o jednom bodu, kde jsem sám zpravodajem a to je zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení Okamžik, ne, to mám teď něco jiného, to je jako čtyřka, pravý pan předseda. Bod tři. Rád bych vás informoval o tom, že v rámci třístraného jednání, páté třístrané jednání o CRR a CRD se konalo 16. října v eh, Bruselu. Eh, konzultovaly se záležitosti středně velkých mateřských podniků, trvalých financí, eh, pe, mm, opatření proti praní špinavých peněz, velké expozice záležitosti domácích a stojícího státu a jednání bude pokračovat 7. listopadu. Dále pokračuje Emir Refit. Měli jsme druhý trialog 3. října a spolulegislativci souhlasili, Eh, eh, se dohodli na ustanoveních týkajících se pozastavení clearingové povinnosti, ale trochu se zadrhly diskuze týkající se clearingu penzijních fondů a revize technik eh, snižování rizika pro bilaterální transakce ale nebyl dostatek času na diskutování všeho. Eh, části technické práce byly již provedeny, ale stále ještě eh, zůstává otevřen celý ten odborně technický návrh. Potom tady máme otázku PPP, pan evropský personální eh, produkt personálního penzionálních penzí. 11. října 2018 první trialog se konal. Instituce si vyměnily názory, aby eh, také mm, zjistili, jaký by měl, jaká by měla být působnost eh, nebo jaká by měla být šíře kompromisu, zejména s ohledem na povolování, registraci, způsobilé poskytovatele, základní PPP a použitelná pravidla. Další setkání se koná 25 října. A v neposlední řadě pod bodem 3 bych vás eh, rád informoval o umístění sídla eh, EBY. Eh, zpravodaj jsou tady od Marka Ras a Pervanč Bereš 17. října 2018. Kareper domluvil politickou dohodu o sídle Ebi zejména s ohledem na nevyřešené politické záležitosti a kvá hluboká analýza komise týkající se implementace společného stanoviska a společného přístupu, co se týče sídel decentralizovaných agentur, bude poskytnuta v dubnu 2019 a Ekon byl konzultován dnes 18. Eh, října na dohodě týkající se interinstitucionálních eh, vyjednávání. A trochu jsem se zmílil. říká pan předseda, ještě je to ještě jeden bod, potom CRD, CRR, třelo, tři strany jednání, čtvrté tři strany jednání a se bude konat 17, tak se konalo, promiňte, 17. října. Včera došlo k dobrému pokroku, vyřešily se určité problémy, zejména co se týkalo způsobilosti. Článek 55 eh, eh, týkajících se práva třetích států a také vykazování. Potom se to týkalo domácích eh, orgánů, do domácích hostitelských států. Příští strany jednání se bude konat 6. listopadu. A abychom pokračovali v tomto dialogu BRRD, eh, domnívám se, že CRD, CRRR a CRD eh, je jasně jakoby rukojmím pro tento eh, trialog BRRD. Dokud nepokročíme v BRRD, nebudeme mít žádný substanční pokrok v tom vyjednávání CRR a CRD, protože máme eh, blokování ze strany rady. Toliko k bodu 3. A teď bod čtyři. A to je má zpráva týkající se provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. A teď budu hovořit eh, německy. V tomto stanovisku Eh, které bylo vypracováno pre-okon, eh, se týká společného stanoviska k parlamentní kontrole nad decentralizovanými agenturami Unie. Spravodajem v AFKO je Georgi Schöpflin z Maďarska z EPP. 26. září byl můj návrh stanoviska Ekonu předložen členům výboru, tedy zaslán členům výboru stanovisko má 1500 znaků, tak jak je omezeno eh, rozměr eh, nebo velikost stanoviska a protože se čeká ještě na dodatečný input práce a stanoviska AVKA. 25. října, to znamená už za sedm dnů, končí, uběhne lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů ekonu. Poté tyto pozměňovací národy budeme tady konzultovat, probírat buď 19. anebo 20. listopadu. E, pravděpodobně 21. či 22. ledna budeme potom tady na ekonu Eh, diskutovat a hlasovat o našem stanovisku. Eh, de- mm, decentralizované agentury velice souvisí s ekonem, to je naprosto jasné. EBA, EOPA, ESMA a e e SAB. Následující body naleznete ve mém stanovisku které jsem vám zaslal za prvé body, e, které hovoří o obecných povinnostech decentralizovaných agentur. E, tady zdůrazňuji, že decentralizované agentury musí provádět své práce v plném rozsahu, které vyplývají z právního rámce Unie ve stanovených lhůtách a měly by se jich pečlivě držet a neměly by překračovat mandát, jenčím byl přidělen parlamentem a radou. Dále by eh, relevantní příslušné zúčastněné strany být eh, stále zapojovány a um, snažit se usilovat o uplatňování zásad eh, zlepšování právní úpravy a to i prostřednictvím provádění otevřených veřejných konzultací ke svým návrhům sekundárních a terciárních právních aktů. Dále se stanovisko ve svém návrhu eh, zaobírá účastí zástupců parlamentu v rozhodovacím procesu. Eh, tady se jedná o návrh, aby účast zástupců parlamentu na schůzích orgánu dohledu čili tomu hlavnímu rozhodovacímu rozhodování EBY a také e, účast e, skupin zúčastněných stran pro danou agenturu usnadnila porozumění řešeným otázkám ze strany parlamentu, členských států a komise e, stejně, jako tomu je i při účasti na schůzích odborných skupin komise. A já si myslím, že to by mohlo zjednodušit a někdy i urychlit naše postupy. Co se týče eh, zapojení parlamentu do rozhodování umístění sídla, eh, držel jsem se zatím toho, že pas parlament systematicky a rovnoprávně s komisí a radou by se měl podílet na výběru kritérií všech orgánů a všech institucí Evropské unie. To je proces, který nemůže jít ani mimo nás, ani nemůžeme být na nějaké prostě nižší úrovni. Eh, rovnoprávnost zde s radou a komisí eh, je v návrhu pro nás klíčová. A pak jsem ještě zdůraznil ve svém stanovisku, že sídlo agentury z pohledu parlamenty by nemělo ovlivnit výkon jejich pravomocí a úkolují právní, správní struktura, fungování její hlavní organizace či hlavní financování její činnosti. Eh, zdůrazňujeme však také, že umístění agentury eh, může umožnit sdílení služeb administrativní podpory a zprávy budov s jinými agenturami Evropské unie. Tolik tedy to, co se mi podařilo umístit na 1500 do 1500 znaků pro mé stanovisko pro parlament jako stínového zpravodaja za EPP. Tady máme Briana Hejse, který tu teď není, hledím do místnosti a rád bych vyzval nějakého zástupce EPP. Je tady někdo takový? Nevidím. Za EKR máme tady někoho? Eh, máme stínovou zpravodajku za EPP, ani ta není v, prosto, v místnosti EKR. nevidím tady nikoho. A co za ALDE? stínový zpravodaj. A madam Víring je tady, mám z toho radost a dávám jí hned slovo. Děkuji. Ano, děkuji, vážený pane Simone, vážené kolegyně, kolegové. Já bych chtěla poděkovat za návrh této zprávy, protože je stručný, jde k věci a ehm, je tam vlastně to taková esence toho, čeho chceme dosáhnout. To znamená, jasně to ukazuje, jak chceme zlepšit spolupráci mezi decentralizovanými agenturami a našimi orgány, zejména mezi naším parlamentem. Je samozřejmé, že agentury by měly se držet svých povinností a nepřekračovat mandát, který jim byl přidělen. Dále také souhlasím se zpravodajem, že je důležité organizovat pravidelné možnosti pro zúčastněné strany, aby mohly podávat své připomínky. A týká se to i Evropského parlamentu. Chtěla bych podnítit eh, zvýšenou spolupráci zejména při přípravě té sekundární a terciární eh, legislativy. Dále podporuji i určitý vzkaz radě, aby v budoucnosti by parlament měl mít stejné slovo eh, jako rada, když se rozhoduje, eh, nebo když se vybírají sídla institucí a agentur. A to bych ještě chtěla zdůraznit, protože jsme spoluzákonodárce a jsme Evropský parlament, takže si myslím, že to není nic menšího než zcela oprávněný požadavek. Děkuji. Děkuji. Už nevidím Někoho za zelené nevidím. Ještě pervanč. Dobře, za GUE někdo, takže ještě, takže v rámci HDI pervanč. Děkuji našemu zpravodaji za to, eh, že zahájil diskusi. Já se domnívám, že třeba abychom se prostě za, eh, eh, zavedli do této diskusy. Důvod, proč eh, výbor pro ústavní záležitosti tak trochu se mm, zarazil tyto záležitosti, protože jsme zažili tu bolestnou otázku relokalizace agentury pro léčiva a také mm, agentury Evropské EBI. A je třeba, aby se dospělo eh, eh, k, naší dohodě s radou. To je velice důležitá. A já si myslím, že bychom měli diskutovat o základě toho, co zná náš výbor Ekon. To znamená na základě fungování agentur, které spadají do naší kompetence. A tady máme, domnívám se, dva, tři body, o nichž bychom, z nichž bychom se mohli něčemu poučit. Za prvé, do toho prohlášení společného se musí dostat, že sídlo agentury by mělo být považováno za bod spolu rozhodování a mělo by to být zahrnuto do základní legislativy, mm, protože to vůbec není všude ten případ a já se domnívám, že na tom by měl parlament trvat. Druhý bod. To je otázka prostředků pro agentury eh, je-li nějaké interinstitucionální prohlášení, mělo by dát agenturám rozpočtové prostředky, které potřebují pro splnění úloh, které mají. A mm, vyzývám našeho zpravodaje, aby se zblízka podíval na to, co se říká v prohlášení o guvernanci neboli zpravování řízení těchto agentur, protože v tomto prohlášení jsou velmi detailní záležitosti, co se týče složení výkonné rady, co se týče mm, kontrolní dohlížecího orgánu a také zjišťuji, že co se týče výkonné rady, zjišťuji, že výkonný ředitel agentury by měl vzejít eh, z volby eh, jak, eh, té rady tak na, přímo v té instituci. A přeci já si myslím, že pro nás je důležité, abychom eh, tady měli možnost to ještě tomu ještě přizpůsobit. Eh, zdá se mi, že je třeba mít expertízu, abychom měli dostatečný základ pro tuto diskusi, abychom mohli rozšířit to prohlášení tam, kde by eh, se také popsal způsob řízení agentury. Ano, děkuji. Ještě někdo? Pokud nikoli, tak můžeme dát slovo zpět eh, panu zpravodaji. Peter? Děkuji mnohokrát. Děkuji, Pervanš, za tvé pozměňovací návrhy. A tady rád už bych řekl, že musíme dorazit do příštích sedmi dnů, protože 25. října vyprší lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Každopádně děkuji. Exactly. 25 October. No, takže 25. října v poledne 19. a 20. listopadu projednání pozměňovacích návrhů, hlasování v Ekonu 21. a 22. ledna. Děkuji a můžeme přejít k dalšímu bodu. Bod 5 a 6. Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi a expozice ve formě krytých dluhopisů. Nyní se nacházíme ve fázi projednávání pozměňovacích návrhů. Spravodajem je pan Bernd Luke, kterému tímto dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také kolegům stínovým zpravodajům za velice konstruktivní spolupráci a za jejich návrhy. Domnívám se, že jsme na docela dobré cestě ke zprávě k oběma těmto legislativním návrhům. Eh, smím-li to krátce zhrnout, eh, jaký je můj současný dojem. Je to tak, že tady jsou zhruba tři body, o nichž intenzivně diskutujeme a kde z části ještě existují odlišné názory. To první věc se týká definice přípustných jistin v krycím portfoliu eh, krycích bondů. Tady existují rozdíly, že chceme rozlišovat mezi dvěma články. Na jedné straně mezi těmi jistinami, které již jsou definovány v CRR a které vedou k tomu, že tyto kryté dluhopisy mohou být privilegovány regulatorním způsobem a další e, přípustné jistiny, které by měly být odděleny v odděleném čl- uvedeny v odděleném článku, e, které by měly vytvořit kvalitativní e, a podmínky. Tady se tak trošku ještě liší naše názory na řízení rizik, e, co by mělo být splněno e, ze evropské úrovně, co by tedy mělo být předepsáno hlavně na evropské úrovni a potom detaily. My chceme vlastně udělat určité nařízení, které by mělo orientovat podle zásad, pardon, omlouvá, po případě směrnici, ale v zásadě se jedná o to, aby kryté dluhopisy se skutečně mohly stát kvalitním produktem a ne, aby došlo k jejich rozmělnění. Příští týden se snad budeme moci domluvit na kompromisu. Druhý bod, který je podstatný a který je stále ještě sporný, to je otázka, jakou roli by měly hrát deriváty v krycím portfoliu. I tady existují různé představy. Eh, za prvé představa, že deriváty by se měly používat pouze k hedžování rizik a e, jde ještě nějaká představa dál a sice, že by měly být započítávány do té krycí e, do toho krycího objemu. To je něco, co chceme ještě projednat se stínovými zpravodaji a budeme to muset rozhodnout a e, Samozřejmě tady se stále ještě liší názor jednotlivých politických skupin. A další bod se týká nařízení a sice Eh, jak budeme nakládat s takzvanými extended maturities, čili s, dlouhodob- s prodlouženími. Tady parlament ve své zprávě z vlastní iniciativy již stanovil, jedná se o prodloužitelné splatnosti, mm, jedná se tady o kondicionalitu buď insolventností nějakého institutu, anebo zda se bude jedlo, Eh, zda to bude tedy tak soft bullets nebo conditional pass-through. Ještě o tom budeme jednat a na to navazuje také otázky, jak to bude vypadat v případě zvažování rizik, protože v tom případě, kde nějaký trigger by byl vyřešen bez insolvence, eh, tak by eh, se mohl porušit ten předpis týkající se krytého dluhopisu, protože tam by mohlo dojít k tomu, že už nebude zaručen dual recourse a muselo by eh, se tady zavést zvyš, vyšší riziko eh, v krytí těch eh, dluhopisů. Toliko tedy moje zhrnutí dosavadní diskuse. Jsem zvědav, co, jak se co řeknou stínoví zpravodajové a těším se na další spolupráci. Thank you, um, for the EPP group. Děkuji za EPP. Jménem pana Rosata, pan Popark, prosím. Velice děkuji. Takže dnes zde budu hovořit jako Polák, že zastupuji polského kolegu. Takže kolega Darius Rosšaty se omlouvá, že nemůže být přítomen a požádal mě, abych přečetl pár slov, které má k tomuto textu. Takže nejprve chce poděkovat zpravodaji a také stínovým zpravodajům za odvedenou práci na této důležité zprávě. Pan Rosaty oceňuje, že většina e, členů souhlasí s tím základním přístupem a chtějí stabilní situaci na trhu s krytými dluhopisy, ale i když oceňuje spolupráce s kolegy, tak má pár drobných komentářů, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, souhlasí s tím, aby zde byla určitá evropská značka, která e, definuje druh e, krytého dluhopisu a také souhlasí s tím rozlišením, které navrhuje zpravodaj, to znamená definovat eh, eh, ty mm, krycí portfolia, krytá bondy. Chtěl by se ještě mm, zaměřit i na tržní instituce, to znamená, aby všichni aktéři používali a splňovali ta kritéria. Ale co se týče, máte i pozitivní komentáře, ehm, je zde Mm, došlo zde k, eh, vlastně k odstranění těch eh, derivátů, ale ty se používají pouze k zajištění rizik. A pan Rosáty ve svém stanovisku říká, že by se to mělo vypočítávat na základě čistého flow, což eh, pak odpovídá nominální tomu základnímu principu. Také se navrhuje, aby přechodné období bylo prodlouženo na dva roky, aby se trhy dokázaly přizpůsobit nové legislativě. Nicméně Zatím, co zatím, eh, pardon, zatím ta spolupráce se, spolu, se, stínovým, se, spolu, se spravodajem byla dobrá, tak na schůzce stínových spravodajů se ukázalo, že tam je ještě několik bodů, které se musí eh, projednat. Článek 6a, 8 a 10. Zde je nutné najít dobrou rovnováhu mezi flexibilitou a normalizací. Pan Rosaty by chtěl vyšší normy pro trh s krytými dluhopisy, ale zároveň nechce ohrozit dobře fungující systém s krytými dluhopisy. Veškeré restrikce, musí být, které chceme navrhovat, musí být odůvodněné. V neposlední řadě pan Resity nesouhlasí s tím, aby zde bylo ten nový systém vážení rizik pro ty eh, struktury soft bullets a conditional pass-through, protože už teď mohou eh, úvěrové instituce snižovat rizika a chránit eh, ty investice. Samozřejmě, že ehm, pak jsou zde ještě podrobné ehm, informace, které, mají, eh, které se musí regulovat, týká se to informací pro investory. Pan Rosaty však nesouhlasí s, s tou strukturou Pan Rosaty se těší na další spolupráci a doufá, že zde ve výboru nakonec najdeme vyvážený přístup. Pane předsedo, já si myslím, že to je asi nejlepší projev, který jsem zde kdy přednesl, že? Ano, vy máte vždy velice kvalitní projevy. Těžko se u vás kvalifikuje ten nej, eh, rozhodno tom nejkvalitnějším a pan Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl poděkovat panu zpravodaji za ochotu spolupráce a dosáhnout kompromisu v textu. Myslím, že všichni souhlasíme, že integrovanější evropský rámec by se měl zakládat na jasně stanovených pravidlech, posílit národní systémy. To tu již několikrát zaznělo a myslím si, že bychom to neměli narušovat. Co se týče pozměňovacích návrhů, naše skupina jich předložila jak nařízení, tak směrnici kolem 70. My nyní analyzujeme text směrnice na úrovni stínových zpravodajů. Z již proběhlých eh, eh, diskuzi je třeba objasnit definice a myslím si, že celkově bychom měli proces urychlit ty zásadní prvky, na kterých eh, naléháme, myslíme si, že by i to měla být jasná definice těch běžných eh, krytých dluhopisů. Pak eh, ty mm, skryté struktury těch zajištěných, zajišťovacích aktiv, to by mělo zůstat v působnosti. A stále ještě projednáváme to, jak by články 11 a 15 ve směrnici mohly být sladěny. Myslím si, že to by se mohlo skloubit s jednáním o nařízení CRR. Zatím jsme se nevěnovali návrhu obměňujícím nařízení CRR. Myslím si, že by to mělo být vylepšeno těmi pozměňovacími návrhy. Je to takový širší rámec, který by pak mohl mít dopady i na další oblasti, konkrétně preferenční pojednání těch prodloužených dob splatnosti, jak se objevuje v návrhu zprávy. Tady e, je návrh na určitou podmíněnost a e, ta stávající situace, my si přejeme, aby celý proces byl plynulý, aby byl e, jasný, aby se pročistil, ale je třeba vše ještě jasně zanalizovat a vyhnout se jakémukoliv narušování stávajícího fungování trhu. Děkuji. A za skupinu ALDE paní Nategal Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům. Jak jsem již předeslala, my můžeme podpořit návrh komise pro tento evropský rámec skrytých dluhopisů Návrh eh, parlamentu posiluje evropský trh, eh, který potřebuje mít efektivní způsoby financování. A tento rámec poskytuje investorům ehm, prostor pro bezpečné investice a trhu větší míru stabilitu. Takže ten hlavní charakter návrhu podporujeme, tedy konkrétně směrnice. Umožní to, aby tu byly minimální požadavky na harmonizaci pro národní úroveň. A je důležité zajistit tu vysokou úroveň pro kryté dluhopisy, vysokou kvalitu a proto ALDE předložilo několik pozměňovacích návrhů k článku 6, který omezuje působnost směrnice a také si myslíme, že v určitých případech se tu zachází ještě eh, dále a já si uvědomuji, že návrhy předložené panem Lukem jsou velice schůdným pravo, um, kompromisem pro nás, pro všechny. Samozřejmě ještě musíme vypilovat detaily, ale již nyní si myslím, že to bude opravdu text eh, vysoce kvalitní. Ještě bych chtěla říci, že jsme se všichni tu odkázali na ty prodloužené doby splatnosti v minulosti, ale tady bych chtěla zdůraznit, že eh, vyšší váha rizika u těch eh, krytých spisů, eh, to není schůdný způsob cesty dále. My si všichni přejeme řádně fungující trh a něco takového by nebylo podloženo daty vyplývajícími z fungování trhu. Doufáme, že tato zpráva bude schválena co nejrychleji a že umožní dohodu v rámci trialogu ještě do konce tohoto mandátu. Já jsem přesvědčená, že to bude možné. Děkuji. Děkuji vám. Za zelené Filip Lamberts Dobré ráno vám všem. Musím omluvit zpravodaje, že se příliš nezúčastnil celého procesu. My si ceníme ten počáteční vývoj v přípravě kompromisů. Jsou tu určité obavy, mnohé z nich tu již zazněly a byly vyřešeny zpravodajem. Nicméně ještě jsou tu některá témata, která bychom chtěli nadnést. Ty obavy týkající se navržených kompromisů. Máme čtyři. Stále ještě umožňují spíše než vyžadování toho eh, jmenování krycího portfolia. Tady si myslíme, že by to mělo být závazné. Také zveřejnění dodatečných informací pro různé druhy těch krycích portfolií, včetně eh, eh, rezidenčních a obchodních půjček a pak zahrnutí méně likvidních aktiv, jako korporátní aktiva a pak také několik ustanovení týkající se administrativních sankcích a také okamžitá opatření, pokud se nesplní požadavky směrnice ohledně nařízení. Tady jsme obdrželi kompromisy ohledně těch klíčových prvků za cílem posílit kvalitu aktiv, včetně nezbytných povinností, jako je vymezení expozice pro ty úvěrové instituce a příslušné způsobila aktiva a pak to, že ty způsobilé půjčky budou monitorovány příslušnými orgány a to pravidelně. Za druhé sladění minimálních eh, požadavků na eh, kolaterály a také požadavky na náhradní aktiva toto by mělo být doplněno také kvantitativním vymezením. Toto jsou tady takové zásadní body z naší strany a my se těšíme na další spolupráci se spravodají a stínovými spravodají a myslím si, že pokud by se nám podařilo dokončit toto téma do konce mandátu, tak by to bylo eh, dobré a myslím si, že téma není ani zas tak komplikované, aby se to nepodařilo. Děkuji vám také za vaši míru optimismu. A nevidím tu nikoho za GUES ani za ENF, e FDD. A ještě bychom tu měli dát prostor v rámci Catch the Eye a poté přizvat komisi, takže v rámci Catch the Eye tu nevidím žádnou žádost o slovo. Já sám bych také řekl několik slov. Obecně podporuji záměr přijetí tohoto legislativního textu. Na to nahlížím pozitivně. Myslíme si, že to byla také nastolena správná rovnováha. Na jedné straně a tedy se směřuje k harmonizaci tohoto druhu trhu, ovšem s příslušnými nástroji, s minimálními požadavky na harmonizaci. Myslím si, že toto také respektuje ty specifika a charaktery příslušných trhů a berou se v potaz také eh, otázky ochrany spotřebitele. A pak ještě bych chtěl zmínit dvě věci, které jsou pokryty různými způsoby a Myslím, že jsou to různé pozměňovací návrhy stejného druhu. V první řadě eh, derivativní eh, smlouvy u těch eh, krytých dluhopisů, které slučují účinky článku 11 směrnice s článkem 1 9.1 nařízení CRR. Tyto požadavky, jak víte, omezují ty způsobilé protistrany pouze na ty z kroku 1 a 2 a to by mohlo mít negativní dopad na rovná pravidla pro všechny finanční instituce, které jsou považovány jako za investiční instituce, to znamená krok 3. A také by to mohlo postihnout banky v příslušných eh, nízkopříjmových eh, zemích a mohlo by to mít dopady na koncentraci trhu v případě těch způsobilých aktiv daných institucí, to znamená ty z kroku 1 a 2. Tady bych chtěl ještě zdůraznit, že toto vymezení není nezbytné, protože už to máme praxe z trhu u ratingových agenturů, které berou v potaz právě i ty kvalitativní eh, kroky v případě vydávání dluhopisu. A pak ono je to propojeno eh, s tou první věcí článek 16, eh, ta se týká toho té rezervy likvidity v krycích portfolií. Tady to se týká všech stupňů investi- instituci pro investice a myslím si, že tady k tomu máme kvalitní pozměňovací návrhy, co se týče způsobilosti a preferenčního zacházení. Je to předloženo různými způsoby, ale v podstatě všechny jdou stejným směrem a musíme se jenom zaměřit na to, jak to tak nějak vložit, orámovat do, tesku, do textu, včetně nějakých záruk, jako třeba Eh, nezbytnost národních eh, dohledových eh, orgánů, ale rozhodně to bude důležité obohacení textu. A ještě než předám slovo zpravodaji, tak bych předal slovo komisi. Prosím. Velice děkuji, velice děkuji za celou tu dnešní diskusi. Návrh zprávy už je velice dobrým základem, na němž můžeme dále pracovat a myslím si, že pozměňovací návrhy jaksi vypilují celou tu zprávu. Eh, už jsem, eh, je zde mnoho těch pozměňovacích návrhů, které hovoří o dopadu na tento trh a myslíme si, že cílem je posílit celý ten rámec, ale zároveň nechtějí eh, vnitrostátní trhy nějak narušit takže my si myslíme, že Toto je velice důležitá charakteristika, kterou musíme mít, eh, eh, musíme brát v úvahu, když chceme eh, právně ošetřit kryté dluhopisy. Tak, jak říkal zpravodaj, tak stále ještě hovoříme o článku 6, 6a, a to je určitě oblast, která si ještě žádá další práci, zvlášť co se týče rozhodnutí, kam až navýšit tu laťku obezřetnosti, a jak roz, kudy vést tu rozlišovací čáru mezi prémiovými a běžnými krytém, krytými dluhopisy. Musíme najít nějakou techniku, ale celkově je to velice dobrá základna a také děkuji Evropskému parlamentu za to, že tak rychle postupuje. Děkuji a ještě nyní pan zpravodaj. Děkuji, pane mm, předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům a rovněž panu předsedovi i komisi za veškeré komentáře. Chci se vyjádřit jen k jedné věci, která opravdu očividně je stále kontroverzní. Jedná se o vážení rizik eh, těch prodloužitelných splatností, jak je to tedy s tím navýšením rizikové váhy. Já bych chtěl požádat, aby se kolegové znovu zamysleli, pokud mají negativní přístup k mému návrhu, Mm, už bylo řečeno, že celá ta, celá ta otázka prodloužitelných splatností ještě nebyla úplně podrobně prostudována a ani ta otázka navýšení té rizikové váhy, je to pravda, ale celou, celou tu otázku prodloužitelné platnosti ani ECB, ani EBA ještě systematicky neskoumala. Nicméně jak ECB, tak EBA vyjádřili určité znep sklidnění ohledně těchto dluhopisů. A chtěla bych říci, že ve zprávě EBI z roku 2016 agentura EBA poměrně jasně řekla, že se domnívá, že prodloužitelné splatnosti vyvolávají určité pochybnosti, jednak co se týče regulačního zacházení a také co se týče obezřetnosti. Takže si myslím, že bychom s tímto novým, eh, s touto novinkou měli zacházet velice obezřetně. Sice jsou na trhu úspěšné tyto dluhopisy, ale je pravda, že vlastně ještě neprošly žádnou zatěžkávací zkouškou a nevíme, jaké sebou nesou rizika pro investory, pro um, vlastníky těch krytých eh, bondů. A navíc eh, prodloužitelná splatnost vlastně narušuje možnost nějakého toho dvojího, té dvojí nápravy případě, eh, že by došlo k nesolventnosti. A já bych ještě chtěl eh, tedy znovu říci, že děkuji všem kolegům za konstruktivní komentáře. Těším se na další diskusy a dávám opět eh, slovo panu předsedovi. Thank you to the rapporteur and... Ano, děkuji, zpravodaji. Děkuji celému týmu, děkuji také zástupci komise. Hlasovat v Ekonu budeme podle plánu 5. listopadu. Takže prosím, eh, využijte čas, který zbývá k nalezení kompromisu. Na plenárce budeme hlasovat eh, v listopadu, bude to ta první listopadová plenárka. Děkuji. Za šest minut nás čeká hlasování, takže vyhlašuji krátkou přestávku. Kolegs, eh, Kolegové, prosím vás pěkně, posaďte se. A rád bych vás požádal, abychom si udělali takové zkušební hlasování, ne, takže zahajuji hlasování. Hlasujte všichni, prosím. V pořádku, takže začneme výsledkem meziinstitucionálních vyjednávání týkající se sídla EBA. Zahajuji hlasování jmenovitě. Vote is closed. Ukončuji hlasování. 36 pro, 4 proti, e, nikdo se nezdržel, srdečně blahopřeji zpravodajům a také EBA, která teď má sídlo. Now, uh, we move to... A teď přejdeme ke zprávě pana Mavridese o hospodářských politikách v eurozóně. Kompromis C pro, proti, zdržel se, přijato. 54 eh, proti. Myslím, že to bylo eh, eh, schváleno, ale prosím, zkontrolujeme si to. Ukončuji hlasování. Přijato 22 ku 18. Kompromis D pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis F pro, proti. Takže kontrola. Zahajuji hlasování ke kompromisu F. ukončuje hlasování. Zamítnuto 19 proti 16 pro. Takže jdeme k pozměňovacímu návrhu 79 pro, proti, kontrola. Zahajuji hlasování. pane zpravodaji. Kdybyste urychlil trošku, tak můžete taky ještě hlasovat, ale prosím, hlasujte teď. Ukončuji hlasování. Přijato 21 pro, 19 proti, Dva se zdrželi. Takže zbytek odpadá při přijetí. V tom případě jdeme k pozměňovacímu návrhu 91 pro, proti, zdržel se zamítnuto 92 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Omlouvám se, říká pan předseda, 93 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 96 pro, proti, zdržel se přijato, 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Kompromis G pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete kontrolu? Dobře, takže kontrolujeme kompromis H, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 23 proti 17 pro. Takže jdeme k pozměňovacímu návrhu 10 pro, proti, kontrola pozměňovacího návrhu 10. Ukončuji hlasování. 20 proti, 19 pro, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti. Zdržel se opět kontrola, protože se zdá, že to být na stejno, je to velice těsné, takže je lépe kontrola. Zahoji hlasování 11. Ukončuji hlasování 20 proti 19, takže zamítnuto. 20 proti 19, pro, takže zamítnuto. Teď jdeme k 1, 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 0, 2 pro, proti, kontrola. 1, 0, 2, zahoji hlasování. Ještě jedna, jedna, jedna kole hlasuje. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 21 proti 17 takže 1,03 pro, proti, zdržel se kontrola 1,03. Nebo... The vote is closed. Končuji hlasování. Zamítnuto 20 proti 19. 1 u 4 pro, proti kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 proti 19 pro 1 0 5 pro proti zdržel se zamítnuto 1 0 6 pro proti zdržel se kontrola 106 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 22 proti 16 pro 107 pro. Proti kontrola 107 Zahově hlasování. Ukončuji hlasování zamítnuto 20, 219 eh, pro, 108 pro, proti Kontrolujeme 108. Zahají hlasování. The vote is closed. Adopt. Končuji hlasování. Přijato 20 pro, 19 proti. Můžeme taky hlasovat o 109, je to kompatibilní, mně není jasné, zda to odpadá. Budeme o tom hlasovat, ano, 109, hlasujeme. Kdo je pro 109? Proti, zdržel se, zamítnuto. Nehlasujeme o, o původním textu a jdeme ke 110. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 112 pro, proti, kontrola. 112 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 proti 19 pro. 2, 2, 3 pro, proti, zdržel se 2, 2, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis I pro, proti, kontrola. Takže kontrola. Ukončuji. Přijato 23 pro, 20 proti. Takže jdeme ke kompromisu. Je pro, proti, zdržel se, přijato. K pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis L pro, proti. Kontrola kompromisu L, zahojí hlasování. Ukončuji hlasování, zamítnuto, 23 proti 18 pro, takže 138 pro, proti, zdržel se kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování, zamítnuto, 20 k 19, 139 pro proti, zdržel se zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se přijato. 141 pro, proti, kontrola 141. zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato eh, od 21 hlasy 18 proti. Eh, takže 1, 4, 6 odpada, ale 142, 143 jsou kompatibilní, takže hlasujeme 142 pro, proti, kontrola 142 pro, ukončuji hlasování, přijato 20 pro, 19 proti, no, 143 pro, proti, Kontrola 143. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 20 eh, pro, 19 proti, takže teď budeme hlasovat také o 144 pro, proti, zdržel se, přijato. 145 pro, proti, zdržel se, přijato. 146 ne. 146 a původní text odpadá, zatímco můžeme hlasovat o 147. Že kdo je pro? 147 pro, proti? Ověříme 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20, 21 hlasy proti 18. Takže teď původní text ten odpadá, čili 148 nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149, kdo je pro, proti, ověříme 149, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 pro, 18 proti. 150, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, pro, proti, ověříme 152, hlasování zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to remíza, čili zamítnuto. 19, 19. 153 pro, proti, Ověříme 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět remíza, takže zamítnuto. 154. Pro, proti. Ověříme 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 19 proti. 155, kdo je pro? Proti? Ověříme 155, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Ověříme 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 pro, 18 proti. Kompromis M. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis N. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis O. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis P. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Q. Pro, proti. Ověříme kompromis Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 23 proti, 20 pro. Takže, to znamená 203 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 204 pro, proti, ověříme 204, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti, 19 pro. 205. Kdo je pro? Proti. Ověříme 205. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega neodhlasoval. Končím hlasování. zamítno to 20 proti, 18 pro. 206. Kdo je pro? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovnost hlasů, takže zamítnuto. 207. Kdo je pro? Proti? Ověříme 207. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět vyrovnanost hlasu, takže zamítnuto. 208, kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověříme 208, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 proti 19 pro. 209, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, ověříme 210, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to rovna, rovnost hlasu, takže zamítnuto. 211, kdo je pro? Ověříme 211, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět vyrovnáno, takže zamítnuto. 212. Kdo je pro? Ověříme. Ověřujeme 212. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato 24 pro, 17 proti. O, o původním textu hlasovat nebudeme. A nyní 213, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 217 pro, proti. Ověříme 217, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zase vyrovnané, takže zamítnuto 20 ku 20. 218 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 219 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 215 pro, proti, ověříme 215, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti 20 pro. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, pardon, kdo je pro, kdo je proti. Eh, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování o kompromisu U. Končím hlasování. Přijato 23 pro, 19 proti. Kompromis jednoduché V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno, myslím, ale chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to nebylo přijato. Je to 20 k 20, protože vy jste liberálové, někdo za liberály volil, hlas, hlasoval předtím jinak. Takže dobře, že jsme to ověřili. Myslel jsem, že to bylo schváleno. Takže 290 pro, proti, Eh, ověřujeme 290, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 20. 291 to bylo identické, takže 292, kdo je pro, proti, zdrž... ověříme 292, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 20. 293. Kdo je pro? Ověříme 293. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 23 proti 20 pro. 294, kdo je pro? Ověříme 294, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 25 proti, 18 pro. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 295. Končí hlasování. 23 proti, 20 pro. 296. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď tedy původní text, kdo je pro. Eh, hlasujeme elektronicky o původním textu. Končím hlasování schváleno. 23 pro, 19 proti. To je zvláštní, že nakonec původní text byl schválen a kompromis byl zamítnut. 297, kdo je pro? Proti? Ověříme 297. Zamítnuto. Nebo ne, ještě ne. Teď je konec hlasování. Zamítnuto. 23 proti. 19 bylo pro. 298 pro, proti, ověříme 298, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, 21 bylo proti, 20 pro. 299. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 300. Hlasujeme rovnou elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 301 elektronicky hlasujeme, prosím. Nebo ne? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2TV. Kdo je pro? Ověříme kompromis 2TV. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, proti 19. Kompromis X. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Y, pro, pro, ověříme kompromis Y, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 22 k 20, 20, když je zamítnuto. Dvě... Z 319. Ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 320 bylo identické, 321 pro, nebo ne. 322. Eh, 322. Eh, eh, a 322. Konec hlasování zamítnuto. 323, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 324 pro, proti, zdrž... Ověříme 324, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je tam rovnost hlasů, takže zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrž. ověřujeme původní text, zahajuji hlasování. nebo jsme to ještě jednou, ještě jednou hlasujeme o původním textu. Hlasování je zahájeno. Opakujeme toto hlasování o původním textu. Ještě neodhlasovali všichni, prosím, ještě hlasujeme znovu o tomto bodu. Teď končím hlasování. A je to 20 k 20 rovnost hlasů, takže zamítnu to. 325 pro. Ověříme 325, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 ku 20. 326, kdo je pro? Proti? Ověříme 326, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti 20. 327 pro. Ověříme. 327 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 proti 20 pro. 328 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, Ověříme kompromis B, zahajuji hlasování. Jo. Ukončuje hlasování zamítnuto 19 pro 21 proti pozměňovací návrh 3 pro. Kontrola trojky zahajuje hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování, přijato. Takže hlasujeme také o pětce pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, Kontrola 24. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 23 ku 18. 25 pro. Rovnou kontrola pětky. Zahajuji hlasování. Končuje hlasování. Zamítnuto 21 hlasy, 26 pro, proti zdržel se přijato, 27 pro, proti zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti kontrola 28. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 2019. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 30. Kontrola 29. -ky. Vote is closed. 24 again. Takže 24 proti, 15 pro zamítnuto, 30 pro proti, zdržel se zamítnuto, 31 pro, pro kontrola 31, zahajuje hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato 21 hlasů pro a proti 18. A teď jdeme. Takže 32 pro, proti, kontrola 32, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování, přijato 20 hlasy proti 19, 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto do 34 pro, kontrola 34, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 35 pro, proti. Kontrol 35. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 36 pro. Kontrola 36. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování, zamítnuto. 37 pro, proti. Kontrola 37. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 20 hlasy proti 19. 38 pro. Kontrola 38. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 20, 20. 39. Kontrola 39. Zahajuji hlasování. Ne, bylo to přijato. Hm. Ukončuji hlasování. Přijato jasnou většinou. Omlouvá se pan předseda 40 pro, proti. Kontrola 40. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 23 hlasy ku 16. 41 pro. Proti. Kontrola 41. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 20 proti 19, 42 pro proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 pro, proti, kontrola 44, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 45 pro, 45 pro proti. Kontrola 45 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 21 proti. 26 pro. 46, pardon, pro. Proti kontrola. 46 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 21 hlasy, 47 pro. Kontrola 47, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. E, zamítnuto. Jedna pro. Proti. Zdržel se kontrola jedničky, zahoji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. Dvojka pro. Proti. Kontrola. Dvojky pro. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtyři pro. Proti zdržel se zamítnuto, 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 2, 6, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 2, 6, 7 pro, proti, kontrola 2, 6, 7, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 24 hlasy ke 20 a teď eh, na základě požadavku skupiny udělám krátké přerušení, aby se analyzoval výsledek hlasování, protože to bylo velice složité, eh, protože bylo zamítnuto mnoho kompromisů. Uh, Vážení kolegové, takže vracíme se zpět k hlasování. Paradoxně to nevedlo k tak velkým překvapením, jak se očekávalo. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy jako takové obměněné a zahajuji hlasování jmenovitě. Still two colleagues to vote. Stále nám chybí ještě dva hlasy. Uzavírám hlasování a zamítnu to 22 hlasy proti 20. Prosím, kolego. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl vyjadřit politování nad výsledkem hlasu. Ono nikdy není dobré, když neprojde na výboru takovýto druh zprávy. Nicméně chci zdůraznit, že v průběhu celého procesu jsme spolupracovali se zpravodajem a budeme ochotni i nadále pracovat na kompromisech ještě s výhledem do pléna. Ještě někdo další se hlásí? Pane zpravodaj, přejete si něco říci? poměrně stručně. Já si cením zkuš- skutečnosti, že to téma ještě můžeme dále projednávat, nicméně pro nás to bylo zklamání, že právě tato zpráva má mnohem více dopadu, než to, co bylo projednáváno o tom, co je v textu jako takovém. Já myslím, že všichni, kteří leží na srdci evropský projekt, tak by eh, se nad tím měl ještě zamyslet. To je vše a to platí pro všechny tady v této zasedací místnosti. Děkuji. Ano, Samozřejmě, eh, procedurálně se ještě zamyslíme nad dalšími kroky. Samozřejmě je vždy negativní, když zpráva není po hlasování přijata a dáme vám vědět, jaké budou další kroky ohledně tohoto tématu. Nyní ještě někdo další se hlásí. Ano, jenom taková malá připomínka ještě zpět k hlasování. Ono, totiž je to stanovisko, takže ještě je možné se nad tím znovu zamyslet na úrovni jury, takže kolegové, kteří chtěli něco ovlivnit na úrovni ekon, by mohli teoreticky ještě něčeho dosáhnout na úrovni jury a doufám, nebo si myslím, že i samotný zpravodaj a stínový zpravodajové by ještě chtěli něco ovlivnit před hlasováním na jury. Ano, ale nyní jsem již chtěl přejít k dalšímu hlasování ohledně dalšího textu pervánž. Já chápu mezi řádky to, co právě řekl Andreas Schwab, protože PP v posledním okamžiku eh, představí kývod ke kompromisnímu návrhu, aby se vyněly mikropodniky z tohoto ustanovení. To je kompromis F eh, s myšlenkou, že možná kdyby tento hlas prošel, Museli bychom dát stanovisko Jury, že možná ti, co jsou proti tomu poslednímu klíčovému hlasování EPP, by mohli být jaksi chňapnuti na výboru Jury. Já bych tedy ráda tady řekla, oč se jedná, protože tady normálně všichni se velice angažují pro to, abychom eh, prostě den po ní opravdu eh, soustavně pracovali i na práci proti praní špinavých peněz. Ale tady se jedná o vynětí mikropodniků z ustanovení safeguardu, které chceme právě zavést pro podniky, eh, které budou fúzovat nebo které se rozdělí. Velice dobře víme, že v mikropodnicích eh, se eh, mohou být zapojeny, nevím, jak bych to měla říct, eh, například takové shell companies, eh, které nemůžeme vyjmout z toho ustanovení. Já si myslím, že pro EPP možná je to key vote, ale <clears throat> pro nás tedy taky to bude key vote. Takže volám všechny k odpovědnosti, aby nehlasovali pro, toto ústní pozměňovací, eh, pro tento ústní pozměňovací návrh Adrase Švába. Thank you. Děkuji vám. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Kompromis A, kdo je pro, proti. Prověříme kompromis A, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Návrh 195, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 196, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis CA, kdo je pro, proti, prověříme kompromis CA, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 21 hlasy vůči 20. Návrh 206. Kdo je pro? Proti? Prověříme 206. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 22 hlasy vůči 19. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E s ústním pozměňovacím návrhem Andrease Švába. Budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že zamítnuto. Přejete si prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Takže musíme hlasovat o kompromisu E bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Kompromis E. A prověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní kompromis F s ústním pozměňovacím návrhem také Andrease Švába. Kdo je pro, proti? Prověříme, myslím si, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. Uzavírám hlasování. A přijato. 24 si pro, 19 proti. Nyní kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 276. Kdo je pro? Prověřujeme 276. Zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 20 pro, 19 proti. 277, kdo je pro? Proti. Prověříme 277, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 21 hlasy pro, 278, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 279, kde pro, proti, prověříme 279, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 280, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 281, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 282, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto 283, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 284, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 285, pro, proti, zdrželi se, přijato 286, kde pro, proti, Prověříme 286, zahajuji hlasování. Vote is closed. Rejected. Zamítnuto kompromis H, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 289, kdo je pro, proti. Prověříme 289, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 290. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 291. Kdo je pro? Prověříme 291. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 292. Kdo je pro? Proti? Prověříme 292, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. 293, kdo je pro? Prověříme 293, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 294, kdo je pro, proti, prověříme. Zřejmě to bude stejnou většinou, ale bylo to příliš těsné. Uzavírám hlasování a zamítnu to 200. Tady máme lingvistický návrh, ale musíme o něm hlasovat. 295, kdo je pro, proti, prověříme 295, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 296. Kdo je pro? Prověříme 296. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A to. 297. Kdo je pro? Proti? Prověříme 297.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 Uzavírám hlasování a zamítnu to. 328, kde pro, proti, prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. zamítnu to. 329. Kdo je pro? Proti? Prověříme 329. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 330, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 331, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 332, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis N s ústním pozměňovacím návrhem Andráse Švába. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis Q. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 347. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 348. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis S s ústním pozměňovacím návrhem Andrease Švába. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže hlasujeme o kompromisu S bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 365, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, přijato kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 375, kdo je pro, proti,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 Uzavírám hlasování. Zamítnuto 381, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 382, kde pro, proti, prověříme 382, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis U kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 389. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 390. Kdo je pro? Proti? Zdrž... Prověříme 390. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 391, kdo je pro? Prověříme 391. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Kompromis 2TV, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 396, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. YA, kompromis, kdo je pro, proti. Prověříme kompromis YA. Uzavírám hlasování a zamítnuto 21 hlasy. Alternativní kompromis YA, kdo je pro, proti, prověříme, zahajuji hlasování o alternativním kompromisu YA. Uzavírám hlasování. Přijato 22 hlasy. Kompromis Z. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 412, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 413, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AA s ústním pozměvacím návrhem Andrease Švába, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, takže nyní budeme hlasovat o původním návrhu kompromisu AA bez ústního přijato. Kompromis AB s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, prověříme. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis AC, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 451. 451, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 452, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 453, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 454, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 455, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 456, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 457, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 458, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 459, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 460, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 461 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AD, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 464, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 465, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AE, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AF, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis AG, pro, proti, zdrželi se, přijato. 485, kdo je pro, proti, prověříme 485, zahajuji hlasování. Vote is closed. Uzavírám a přijato 486, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis AH, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AHA, kdo je pro, proti, zdrželi se, ano, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AI, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis AJ, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, Návrh 98, kdo je pro, proti, prověříme 98. Uzavírám hlasování. Přijato. 99. Kdo je pro? Prověříme 99. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. Návrh 100, kde pro? Prověříme stovku, za hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 101. Prověříme, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato. 102. Kdo je pro? Proti? Prověříme 102. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis AK. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? Prověříme 105. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis AL, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 110, kde pro, prověříme, elektronicky zahajují. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis AM, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 113, kdo je pro? Prověříme 113, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 7, kdo je pro, prověříme sedmičku, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 115, kdo je pro? Prověříme 115. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis AN, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AO, kde pro, proti, Prověříme AO, zahoji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 129, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování, Zamítnu to. 121, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 122, kdo je pro? Proti, prověříme 122, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 123, kdo je pro? Prověříme 123, zahajuji hlasování. Uzavírám a zamítnu to. 124, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 125, kde pro? Prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, zamítnuto. 126, kde pro? Prověříme 126, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování, přijato 127, kde pro? Prověříme 127. Uzavírám hlasování. Přijato. 128, kdo je pro, proti, prověříme 128. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 129, kde pro? Prověříme 129. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 130, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 131, kdo je pro, prověříme 131, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 132, kde pro, prověříme, zahají hlasování. Svane, vy jste to napsal úplný román. Uzavírám hlasování a přijato. Kompromis AP pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AQ pro, proti, zdržel se, přijato. Kom, podměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 138 pro Odpadá kompromis AR pro proti, zdržel se přijato 20, eh, 142 pro proti, kontrola, zahajuje hlasování ke 142. Ukončuji hlasování, přijato eh, teď pro proti, kontrola, hlasování 143 pro. Ukončuji hlasování, přijato. 144 pro, kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 20 hlasy ku 19, 145 pro, pro 145 kontrola zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Hm, takže zamítnuto rovné hlasy 146 pro, proti, zdržel se přijato 147 pro, proti, zdržel se přijato 148 pro, kontrola 148 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 hlasy ku 19, 149 pro, proti, zdržel se zamítnuto 150 pro, kontrola 150, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 151 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 152 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 153 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 154 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ne? Dva zhodné pozměňovací návrhy, stejná osoba. Pozměňovací návrh. Takže v latině opakování matra, matka moudrosti 155 pro, proti, kontrola 155, zahoj hlasování. Vote is closed. Končuji hlasování ke zamítnuto, omlouvám se. Kompromis AS pro, proti, zdržel se, při to 150. 160 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 161, kontrola 161, zahajuji hlasování. Closed. Ukončuji hlasování. 162 pro, Kontrola 162. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 19 proti 18. 163 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 164 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 165 pro, Kontrola 165. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 166 pro. Proti. Kontrola 166. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 167 pro, proti, kontrola 167 zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto o jednoho zeleného na méně a přišlo se o většinu kompromis 80 pro, proti, zdržel se přijato 171 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 172 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 173 pro, kontrola 173, zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. Rovný počet hlasů 174 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 175 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 177 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 178. Kontrola. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 21 k 18 přijato. 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AU pro, proti, zdržel se, přijato. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 184 kontrola. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 20 ku 19 za 185 pro proti, zdržel se zamítnuto, 186 pro proti, zdržel se zamítnuto, 187 kontrola. Kontrola 187 zahájí hlasování. To jsou předvídatelné vzorce, že? Ukončuji hlasování. Ano, rovný počet hlasů, takže zamítnuto. 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pan předseda se omlouvá. 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdržel se, přijato. 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AV pro, proti, zdržel se, přijato. A teď eh, hlasujeme o návrhu o celém. Zase chcete přerušit, takže dobře, malé přerušení. Alex, take seat, please. Take seat. We are going to vote now. Prosím, posaďte se, teď budeme hlasovat. Takže jste připraveni. Takže hlasujeme o celém návrhu pozměněném a jmenovitě. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 36 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Stanovisko bylo přijato, takže gratuluji panu zpravodaji Sven. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Mm, v programu máme poměrně velké spoždění. Na konci dnešního dopoledne máme hovořit o zprávě o hospodářské soutěže a mají to na starost celení Mohu navrhnout, abychom tento bod přesunuli na příště. Myslím si, že by to velice urychlilo to dnešní jednání. Pane předsedo, prosím, zvažte tento návrh. Je to vlastně návrh, který se týká i tlumočení a stínových zpravodajů. So now we go on with the agenda, we try to be quick. Dobře, takže teď budeme pokračovat. Eh, podle pořadu jednání musíme být rychlí. Máme se také zástupce komise, takže eh, máme tam čité časové sloty na jednotlivé body takže budu velice přísný v eh, čase pro jednotlivé řečníky, to vám říkám předem, budu opravdu velice stří, přísný. Takže začneme bodem 9. Nízkouhlíková referenční kritéria a referenční kritéria pozitivního dopadu uhlíku. Zpravodajku je paní Nina Gil, které tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já vím, že to hlasování bylo velice dlouhé, ale chtěla bych upozornit, že toto téma je nesmírně významné, takže vás poprosím, o pozornost. Mm, máme zde velké výzvy v oblasti investic. Investice by také měly splňovat cíle změny klimatu. Je to všechno nastavené do roku 2030. Potřebujeme navíc eh, investice asi 180 mm, miliard eh, do oblasti eh, ochrany klimatu, ale to na to nestačí pouze veřejný sektor, potřebujeme zapojit i soukromý sektor a jejich kapitál. Takže z toho důvodu vítám návrh komise, který se týká tzv. nízkouhlíkových referenčních kritérií, což může být krok vůči udržitelnějšímu finančnímu systému. Rovněž beru eh, na vědomí i snahu ehm, těch ehm, Um, poskytovatelů indexů, aby do těch svých indexů uh, brali i v úvahu otázky ochrany klimatu. Tyto, uh, tato kritéria mají velice důležitou úlohu. Souhlasím i s tím, co říká komise, že tyto finanční Referenční hodnoty jsou klíčovým úhlem kapitálových trhů a mnoho investorů závisí nebo spolehá na tyto referenční hodnoty, aby měřili, aby porovnávali finanční produkty a sestavovali svá portfolia. Nicméně finanční odvětví pokulhává za ostatními odvětvími ekonomiky. Pouze 0,3 těch eh, referenčních hodnot eh, jsou indexy tzv. ESG, mají tam kritéria environmentální, sociální a správní kritéria. Rovněž eh, souhlasím s návrhem doporučení odborné skupiny na vysoké úrovni pro udržitelné financování, že zatím ty sektory, zatím ty indexy nedostatečně eh, odrážejí dlouhodobé, eh, dlouhodobá rizika. Takže je důležité, eh, že zatím dochází k tomu, že se často přiděluje kapitál na aktiva, která nejsou vždy v souladu s dlouhodobými cíly udržitelného rozvoje. Toto je tedy problém, kterým, kterému čelíme a který se snažíme v této zprávě vyřešit. Uh, Myslím si, že je důležité, aby zde um, jednali zákonodárci, aby se vzala v úvahu zpráva z vlastního podnětu Evropského parlamentu o udržitelných financích. Ambice musí být realistické, flexibilní a zároveň také otevřené i vůči přijetí nových technologických inovací. Zároveň je podle mého názoru důležité, aby i finanční odvětví mělo dostatek jasnosti a aby mělo právní jistotu o tom směru, kterým se chceme vydat. Podle mého názoru je jasný cíl. Chceme eh, dosáhnout cílů v oblasti ochrany klimatu, které jsme si sami dohodli a chceme rovněž dosáhnout podobných ambicí jako v, jiný, v jiné legislativě. Musí to být aplikováno na reálnou ekonomiku, to znamená systémy ETS, emise u automobilů nebo třeba uh, politika budov. Investoři nesmí být eh, jaksi klamáni tím, že třeba nějaký produkt je označen jako ekologický, ale vlastně není ekologický ve skutečnosti. Tomu se říká postup takzvaného greenwashingu nebo eh, environmentálních dezinformací pro spotřebitele. Takže v celém tom eh, vyhodnocování kritérií musí být i otázka udržitelnosti, Přidala jsem tam také termín 2022, to znamená, od roku 2022 budou muset poskytovatelé indexů eh, eh, zajistit, aby všechny ty referenční hodnoty byly v souladu se závazky pařížské hodnoty, tak jak jsou provedeny v právních předpisech EU. Také si myslím, že musíme standardizovat metodiku a myslím si, že by to komise měla provést v rámci prováděcích aktů a mělo by to být eh, do jednoho roku po vstupu v platnost této legislativy. Pro investory je naprosto zásadní, aby měli jasné a srovnatelné informace. A z toho důvodu bych chtěla, aby eh, poskytovatele indexů standardizovaně a jasně popsali, jak eh, sestavovali ty indexy a jak brali ty indexy v úvahu eh, klimatická kritéria a navíc, jak je to vlastně vše v souladu s pařížskými závazky. Vím, že někdo si může myslet, že to je velice preskriptivní či snad radikální a budou argumentovat, eh, že zde vlastně není dostatek eh, určitých. Pan předseda přerušuje už pouze 10 vteřin, prosím. Jak jsem říkala, budu velice přísný. Dobře, já už končím. Myslím si, že je zde, ale mm, navrhujeme také přechodné období a myslím si, že je zde mnoho odvětví, které se velice rychle transformují. To znamená, mm, může, mohou se na to přizpůsobit pro tu budoucnost. Děkuji. Nyní za EPP jsem do 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já velice vítám tento návrh Evropské komise. Chtěla jsem poděkovat paní zpravodajce za její návrhy. Určitý počet sektorů uh, už tady byl osloven, aby se obracel směrem k této ekonomice. A teď je třeba mobilizovat samozřejmě také finanční sektor. Ehm, protože došlo k ohromnému vývoji v posledních letech a zatím tady neexistuje žádný rámec, protože indexy, které už se rozvíjely, zatím jim chybí rámec a je třeba, aby podávali spolehlivý obraz ekonomické situace, aby je šlo dobře interpretovat a proto musíme eh, takový rámec indexu zhotovit a to je to, co navrhuje Evropská komise. Je to systém, který navrhuje dva typy indexů eh, pro eh, uhlík nízkoobsahový anebo s pozitivním dopadem uhlíku pro investice. Co se týče definic, možná, že bude nezbytné Mm, vnést sem trošku větší jasno, aby se zabránilo právě tomu greenwashingu. A teď k pozici paní zpravodajky. Paní zpravodajka navrhuje do eh, roku 2022, jak to právě řekla, pro všechny indexy pro všechny reverenční hodnoty, aby se staly tady eh, karbon pozitivní. Eh, tady mám určitou výhradu k tomuto přístupu, protože to se mi jeví příliš radikální a těžko realizovatelné. Pravdou je, že celá řada podniků, které jsou, jednají podle dohod z Paříže, jistě k tomu dospějí, ale zatím v tomto stádiu jejich počet zůstává relativně omezen. Takže se táží, jak by bylo možné e, vytvářet tyto investice s pozitivním dopadem uhlíkovým za, e, při respektování těchto kritérií. Také se domnívám, že by bylo kontraproduktivní, kdybychom se zacílili pouze na ty nejzelenější podniky z těch zelených, protože to by omezilo, to by vlastně znamenalo, mm, že by se přišlo investice a proto bych chtěla povzbudit eh, veškeré úsilí, které je nutné pro ty podniky udělat. Co se týče metodologie, je zcela zásadní, aby eh, se vyžadovala větší transparentnost, ale také se domnívám, že eh, pravidla, která by měla být rámcem pro tuto metodologii, by měla být zároveň dostatečně flexibilní, aby nechali prostor inovaci. Závěrem bych velice ráda zopakovala že je nesmírně významné být stěžárostivý, ale zároveň mít pragmatický přístup, eh, přechod směrem k více udržitelné ekonomii je dlouhá cesta a je zatřeba ambicí, ale také realismu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní za EKR Sunderlands. Děkuji, pane předsedo. Kej jsem se odmí, omlouvá, že se nemohl účastnit eh, dnešní diskuse a požádala mě, abych přečetla její komentář. Eh, vítáme některé eh, prvky v této zprávě, také tam třeba hovoří o tom greenwashingu, a hovoří se o různých e, těch sociálních aspektech, takže to jsou všechno dobré prvky, ale zároveň nejsme úplně přesvědčeni ohledně některých pozměňovacích návrhů, tak jak jsou navrhovány, protože si myslíme, že by mohly mít negativní dopad na celkové cíle e, vypracovávání těch obecně uznávaných a přesných kritérií. Za prvé, chceme, aby zpravodajka Eh, vysvětlila svou pozici v 13, protože Case má silné výhrady, když žádá všechny poskytovatele indexu, všech, aby, aby byly pozitivně, mm, aby měl ten pozitivní dopad uhlíků. Myslíme si, že mm, zde Kej, má také eh, silné výhrady ohledně 18. Tam E, to souvisí s těmi poplatky. O, to, o těch poplatcích už jsme rovněž hovořili v nedávných jednáních e, o tom hlavním nařízení o mm, těch e, kritériích a Kej si myslí, že v, té, v této zprávě bychom neměli znovu otevírat to, tu otázku vysokých poplatků. Pak se tam také hovoří, používá se tam formulace na základě stávajících nákladů, ale podle našeho názoru tedy tam je založené na skutečných nákladech eh, v té zprávě. EKR by rovněž chtěla více flexibilní přístup při vypracovávání těchto kritérií, ale sam, pak je tam samozřejmě ještě celá ta diskuse o tom sladění s těmi závazky pařížské dohody. My souhlasíme s tím, že to je důležitá dohoda a také víme, že na druhé straně ale i komise má určité výhrady, uh, zda by tato přímá vazba nevytvořila příliš rigidní strukturu. A pak se tam ještě hovoří o standardizované metodě výpočtu těch emisí uhlíku a um, nákladů. Tady zde opět Kej si není jistá a bojí se toho, že určitý paušální přístup by mohl omezit eh, tu metodiku, která třeba vede k tomu, jak se měří Eh, dopad uhlíku a uhlíková stopa. Nakonec si říci, že Kej vítá eh, přístup zpravodajky v bodě 9 a 40, kde zpravodajka říká, že by se to mělo z, také zamyslet nad mírou, do jakou jsou ty jednotlivé věci um, brány v úvahu. Kej se také těší na spolupráci se zpravodaji i se stínovými zpravodaji. To je z mé strany vše. Děkuji a nyní za Alde Dirpiri. Děkuji, vážení kolegové, děkuji, děkuji také eh, Jill. Jsem velice ráda, že souhlasíte s námi, že chceme usilovat o udržitelný nebo o přechod k udržitelnému financování. Nicméně mám zde pár výhrad. Svět těch referenčních hodnot je velice složitý ale je to důležité pro finanční trhy. Bez těchto referenčních hodnot by eh, některé ty finanční trhy byly mnohem širší a některé by zase naopak neexistovaly. Takže musíme být velice obezřetní, když to chceme právně ošetřit. Mnoho práce už bylo odvedeno v nařízení o referenčních hodnotách, ale komise zde chce ještě Ehm, vymyslet jaké takové se nové schvalování, takové nové jakési razítko, zda, mm, aby tedy posílila firmy, které jsou nízkouhlíkové nebo které mají pozitivní dopad uhlíku. Já si myslím, že je to dobré a souhlasím s tím, že bychom měli takto postupovat, ale některé věci vyžadují vyjasnění. Například eh, volitelná, volitelný charakter legislativy, Dále je rovněž eh, důležité, aby zde byl dostatečný prostor pro různé metodiky, protože určitě nechceme zadusit inovace, protože to by nakonec bylo um, proti našim snahám. V následných týdnech doufám nalezneme rovnováhu společně s vámi mezi konzistentností a eh, transparentností a na základě musíme, ale na, na druhé straně musíme rovněž i podporovat inovace. Děkuji. Děkuji nyní za Selena Moleskot Kejto. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tento návrh je samozřejmě součástí balíčku, um, který připravuje komise. Budeme také za chvilku hovořit o legislativě v oblasti zveřejňování. Takže toto je vlastně, se to týká udržitelnosti, týká se to ochrany klimatu. Máme zde vlastně dva, dvě referenční hodnoty, které se týkají eh, ochrany klimatu. Myslíme si, že tento krok komise je užitečný ještě předtím, než potom bude zde nějaké, nějaká celková referenční hodnota pro udržitelnost. Eh, chci říci, že nejsem tak úplně spokojená. Myslím si, že v tom návrhu komise jsou určité kontroverze a doufám, že Evropský parlament bude schopen výrazně posílit eh, ten text ještě předtím, než přistoupíme k trialogu. A jsem velice ráda, že Nina a se, svým kolegové, se svými kolegy už na tom začaly pracovat a také na zkuskách stínových pravodajů budeme usilovat o to, abychom ten text ještě posílili. Takže jak je možné to zlepšit? Za prvé, ten takzvaná referenční kritérium pozitivního dopadu uhlíku, to je takový určitý oxymoron, protože to zní jako tak, že uhlík má nějaký, může mít nějaký pozitivní dopad, když na druhé straně chceme bojovat se změnou klimatu. Považujeme to za spíše takový eh, přechodný, eh, přechodné kritérium, které má dát tomu systému či tou flexibilitu eh, jde o to, aby firmy se držely cíle nevyzvyšovat teplotu, globální teplotu více než 1,5 stupňů Celsia. My v tomto ohledu tedy předložíme pozměňovací návrh, ještě o tom budeme hovořit s stínovými zpravodaji. Také jsem velice ráda, že za EKR je stínovou zpravodajkou eh, Kay Swinburne, protože ta určitě udělá vše pro to, abychom zůstali v mezích toho mm, rámcové, té rámcové legislativy. Zde je trošku nebezpečí, že komise to trošku přežene s legislativou a že vlastně bude navrhovat eh, podrobnosti, Ehm, myslím si, že rozumnější by byly určité třeba licence, aby potom sami ty firmy se rozhodly, jak má ten index vypadat a komise by se pak eh, rozhodla, zda s tím souhlasí nebo ne. Ehm, myslím si, že není dobré, aby komise sama měla předepisovat, jaká metodika má být mm, používána. Spíše by to komise pak měla schválit nebo ne. A komise by to měla mít v úvahu, když o tom přemýšlí. Uh, také eh, chtěli bychom snížit počet delegovaných aktů, zejména v té oblasti metodiky, a rovněž bychom chtěli navrhnout, že je důležité toto všechno velice úzce skloubit s tím nařízením o referenčních hodnotách. Děkuji. Děkuji. Zague mm, nikoho nevidím. Máme zde stínového zpravodaje Zague, ani zde nikdo není za ENF tak ještě si Jerpa Pětikainen v oblasti, eh, nebo za, jako spontánní řečnice. Děkuji, já mám jenom um, minutku. Pokud si vzpomínáte, byla zde zpráva z vlastního podnětu, která získala širokou politickou podporu. Cílem bylo mm, zamyslet se nad tou otázkou referenční hodnot a těch indexů, těch ukazatelů, aby takže vedle účetnictví a účetních hodnot byste měli také hlavní ukazatele, podle kterých se eh, posuzuje udržitelnost, třeba jaká je spotřeba vody, jaké jsou emise, jakým způsobem využíváte půdu, zda je to udržitelné. A pak by tam byly samozřejmě ještě ty hlavní kritéria nebo cíle ESG. Mm, nesmíme se však zaměřit pouze na ochranu klimatu protože pak jsou zde takové kauzy, jako třeba kauza s palmovým olejem, mm, to znamená, možná eh, zlepšíme ochranu klimatu, ale zase třeba se to projeví negativně v oblasti biologické rozmanitosti, takže nesmíme vždycky mít na mysli pouze cíl ochrany klimatu a mám trošku pocit, že komise se tímto tématem vydala, ale jsem si jistá, že se stínovými zpravodaji při našich schůzkách a diskusích nalezneme společný přístup. Eh, rovněž eh, tato, mm, tato, eh, tato právo musí být sladěné. Referenční hodnoty musí být musí brát tedy v úvahu tu, ukazatel, tu udržitelnost nejenom v oblasti ochrany klimatu. Musíme tam mít také více flexibility a zároveň musí platit zásada hlavně neškodit. To znamená, zdůrazňujme ochranu klimatu, ale ne na úkor třeba biodiverzity nebo dalších oblastí. No, celkově bych chtěla říci, že byste tedy neměl být úplně speciální referenční hodnota, která se týká pouze uhlíku, pak je zde to referenční kritérium pozitivního dopadu uhlíku o kterém jsem hovořila. Děkuji, Karolin Natengau. Yes, thank you, Chair, and also thank you. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji Gini za velice kvalitní zprávu. Mám stručnou připomínku. A já jsem zpravodajko na úrovni dvě toho nařízení o, o kritériích. A chci říci, že ta kritéria od roku 2020 budou na úrovni EU regulována, což je významný krok vpřed, co se týče transparentnosti a finanční stability, takže vítáme iniciativu komise vylepšit tento rámec i pro tu oblast nízkouhlíkových referenčních kritérií. V nadcházejících týdnech budeme s kolegy z ALDE pracovat, abychom vylepšili i charakter eh, tady toho tržně orientovaného textu. Předložím ale také několik eh, pozměňovacích návrhů. Už jsme tak učinili i u předchozího návrhu ETA. Máme tu tedy kritéria například ohledně Euriboru a podobně a vnímáme, že je tu ta lhůta 2020, která zřejmě nebude splněna. Takže ano, já vnímám tedy to, co předkládá komise. Víme, že jsou tady, možná by se k tomu mohli vyjádřit. Uh, ale doufáme, že to bude tedy příchodné eh, období, řekněme, dvou let pro ta zásadní referenční kritéria. To by bylo asi nejvhodnější, aby se zabránilo nějakému narušení trhu. Děkuji, takže máme tu zástupce komise, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. K té poslední připomínce. Ano, my si uvědomujeme, že je tuto přechodné období pro ty zásadní referenční kritéria, která se zřejmě prodlouží o dva roky, to znamená jedna či dvě kritéria se budou moci používat bez autorizace na trhu. Komise s pracovní skupinou se zaměřuje také na možné alternativy a vítáme iniciativu parlamentu rozšířit to přechodné období aby eh, tu byla tedy možnost, aby další kritéria byla přijata trhem i ze strany CCP. Takže opravdu jsme pro něco takového a možná bych se ještě vyjadřil k té terminologické záměně toho dopadu nízkouhlíkových kritérií a referenčních kritérií pozitivního dopadu. Nízkouhlíkové, to je to zelené a ten pozitivní dopad, to znamená pozitivní dopad to znamená, že eh, vlastně odstraníte více uhlíku z celého systému, než jiné další možné alternativy zase dostávají do systému. Takže to bude existovat určitá stopa, ale prostě toto je ten zásadní rozdíl mezi oběma. To první kritérium bude zelené a to druhé bude zelenější ze všech zelených. Děkuji vám. A prosím, paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat všem kolegům za jejich vyjádření. Velice si toho cením a myslím, že budeme muset velice úzce spolupracovat na zasedání stínových zpravodajů, které proběhne již příští týden, abychom se vypořádali se všemi těmi tématy, které tu dnes vyvstaly. Z časových důvodů nebudu procházet všemi těmi připomínkami, které tu zazněly, protože proběhne stítka, setkání stínových zpravodajů příští úterý. Jenom bych to zhrnula tato sněmovna a tento výbor už má ve svém historiálu transformaci mnoha odvětví a opravdu jsme volili eh, dobrý přístup, eh, buď zaujali status quo, nebo to nechali na trhu. A myslím si, že je dobré, že tu tedy takový zaběhnutý, řekněme, pozitivní způsob spolupráce, v minulosti vím, eh, že eh, vlastně zástupci odvětví byli tak trošku proti těm novým výzvám, ale to do podrobna projednáme příští týden. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy 24. října, zvážení pozměňovacích návrhů 19. a 20. listopadu. Děkuji a tímto se dostáváme dalšímu bodu. Je to vlastně část stejného balíčku zveřejňování týkající se udržitelného investování a rizik. Pole, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. No, dě- myslel jsem, že to bude pět minut, ale i tak za těch několik minut děkuji. O čem tu dnes hovoříme? Zakládá se to na zprávě z vlastní iniciativy schválené parlamentem v květnu tohoto roku a v této zprávě Molly Scott, jakožto zpravodajka, řešila hlavní záměr zefektivňovat udržitelné financování. To je takové jádro eh, finančních institucí. Mělo by se to prostě eh, tak nějak všeobecnit, zefektivnit a v té zprávě z vlastní iniciativy se již vyjadřilo, že je třeba rozšířit působnost, aby to zacházelo i za kapitálové Eh, bankovnictví zahrnout všechny banky, že se to netýká jenom klientů, ale prostě širší společnosti jako takové. Není to jenom otázka zisku, je to věc pro planety, tak, eh, takže tam zavedlo to pravidlo due diligence. Takže stavíme na té právě z vlastní iniciativy i na dalších dohodách. Už jsme se začali setkávat na úrovni stínových zpravodajů. Všechny eh, to velice zajímá a myslím si, že musím ocenit také to, jak jsou konstruktivní. K samotné zprávě eh, měli jsme tu několik desítek pozměňovacích návrhů, například návrh 85 McCarthyho nebo návrhy Sirpy Pietikainen, těch si velice cením, je to závazek, aby se to šířilo, aby to bylo rozsáhlé, aby tu nebyly výjimky, aby se to týkalo všech, ale zároveň v, té, v těch rovných pravidlech, aby existovala i flexibilita. Také, co je klíčové, převzít eh, do tohoto systému všechny banky, takže takového druhu jsou tu pozměňovací návrhy 55, 53, 89 od Moli byl, aby se vyloučily ty malé nekomplexní instituce, pak také návrh 52 je nápomocný, týká se konzistentnosti a zahrnutí CRR, CRD, to je také pozitivní. No a samozřejmě když tu máme právní text ohledně udržitelnosti rizika a dopadech, tak reakce finančního sektoru je, prosím, nedefinujte nám, to. To je eh, jasný požadavek právní jistoty, přeji si, aby věděli, jaká jsou rizika, jaký je dopad. A myslím si, že to je ze široka také sdíleno těmi návrhy ze strany zelených, návrh 11 nebo GUE 12, EPP 15 s určitými rozdíly menšího druhu. Due diligence, to je středobod celého návrhu, tady vnímám rozsáhlou podporu 128, 130 od Ramona Tremosy, který specifikuje ty požadavky na due diligence. Pak eh, odměna, eh, tady je principia, eh, takový jasný princip, vkládat eh, ty prostředky, kam eh, zvážíte za Máme tu již určitou inspiraci v nizozemském záhodu, zákonu, který stanovuje 55 A pak je to ta záležitost aktů v přenesené pravomoci z návaznosti na IOP, a IOP. A myslím si, že to můžeme také zahrnout do eh, diskuze příslušným způsobem, který uspokojí eh, všechny, zejména co se týče IORP v rámci projednávání e, sekundární legislativy. Tímto vám děkuji a e, těším se na další konstruktivní zasedání, které proběhne příští týden. To bude rozhodující, protože si přejeme dodržet časový harmonogram. Děkuji za EPP Sirpa. Děkuji, já bych ráda začala možná připomínkou na adresu předsedy a koordinátoru výboru, právě protože tady máme zprávu z vlastní iniciativy, pak máme tři zprávy týkající se zveřejňování a těch hodnotových kritérií a bylo by dobré, kdybychom si našli nějaké společné chápání, jak na to nazíráme. A společná báze by byla, že vlastně bychom měli mít stejný přístup na zprávách z vlastní iniciativy, neměli bychom tady rozdílný přístup, protože všechny tři zprávy spolu souvisejí. Eh, a myslím si, že to je spíše odborný problém, který tady je, technického rázu. Za druhé, já se domnívám, že bychom naši práci měli vždycky zakládat na zprávách z vlastní iniciativy. A to se týká všech třech zpráv, protože tady máme ten velice široký koncensus a jednou z nejdůležitějších záležitostí, která se tře odráží, je, že se to týká těch indexů nemít zelené nebo hnědé, ale aby platili, aby tato měřítka byla uplatňována na všechny podniky. To si myslím, že by mělo být v působnosti. A pak tam je celá řada dalších záležitostí, ale toto je vlastně mm, směr, kterým bychom, bychom se měli ubírat. Due diligence, náležitá péče. Samozřejmě musíte mít také vlastní postup due diligence, ale na druhé straně je třeba zabezpečit a formulovat určitým způsobem, že musí být jasné, že evropské podniky nebudou vysta, no, že budou, nebudou vystaveny zranitelnosti Eh, co se týče úniku podnikového tajemství, to by samozřejmě mělo zůstat zachováno na podniku a vykazování či podávání zpráv. To je spíš, to se týká toho dopadu na životní prostředí a na sociální záležitosti. Pak jsme hovořili o těch úvěrových podnicích. Já si myslím, že pro koherentnost bychom měli mít tento obecný přístup, jakým způsobem informovat o záležitostech a zveřejňovat je, když se pak jedná určitá omezení. Otázkou samozřejmě je, eh, v jakém specifickém bankovnictví by se to mělo pojednávat, to bychom měli vyjasnit odměňování. Já si myslím, že tam jsme ještě nedorazili, abychom mohli o tom hovořit. Pan Paul Tank navrhuje začlenit právě také mm, odměňování v rámci mm, také zohledňování e, udržitelné politiky. To je zatím, domnívám se, poměrně obtížné ale jedná se spíš o znění, jakým způsobem to sformulujeme. A potom, co se týče příloh, ano, vzhledem k těm eh, kritériím je nesmírně důležité, protože my vidíme rizika, kde jsou, ale musíme jít až do takových detailů, co by a jakým způsobem mělo být měřeno. Já nejsem přesvědčena o tom, že toto je ta správná cesta, jak bychom měla postupovat. Já bych spíše radila, abychom zůstali spíše na obecnější úrovni. A pak menší záležitosti, to se týká definic E, ne, že, stejní, že všichni investoři nejsou vlastně na stejné výši. A potom tady máme tu povinnost výkaznictví lišící se mezi středně velkými a malými podniky. Děkuji a za IK, EKR. Sandra chce mluvit, ne? Alde? Drahý Pole, drazí kolegové, já vím, že známe naše najvzájemné pozice eh, a poznali jsme se při vyjednávání, ale zdá se, že jsme podstatně od sebe vzdáleni a já stále doufám, že máte stejné cíle. Trvale udržitelné cíle, které by vedly k trvale udržitelným investicím a ty k trvale udržitelné ekonomice. Já se tak trochu obávám, jakou přidanou hodnotu by to přivedlo ve srovnání s vynakládanými náklady. Nejsem si jistá tím, že působnost tak, jak navrhuje komise, eh, toho dosáhne. A tady chci hovořit o tom začlenění úvěrových ústavů, úvěrových institucí, protože korporátní půjčky eh, tady eh, si myslím vyp padávají způsobnosti této směrnice. Ráda bych, abychom se soustředili na srdce, na celé jádro toho návrhu a to je bojovat proti greenwashingu. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že bychom neměli otvírat diskazice, eh, které, by zase, které mají místo ve směrnici pro zúčastněné strany anebo v politice odměňování, protože účelem této úpravy je vyjasňovat a ne vytvářet právní nejistotu Nemohu eh, dostatečným způsobem zdůrazňovat, jak důležité je zabezpečit tento přechod. To je imperativ, imperativ chcete mi zajistit budoucnost pro naše děti a naše vnuky. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji. Nyní za zelené moly, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve řeknu, že mám velkou radost, když vidím, jak se mění naše situace celkově k udržitelným financím a také zejména co se týče zveřejňování. Když jsem začala pracovat na této věci, tak jsem byla poměrně šokována, když jsem zjistila, že vlastně občané vůbec nevědí, jak je to s těmi investicemi, s ty úspory. Přitom tyto investice jsou důležité pro to, aby mohli vykonávat svá práva. A také se ukazuje, že pokud třeba lidé mají více informací, tak eh, eh, mají více také, tak se více rozhodují o těch svých investicích. Na schůzkách stínových zpravodajů to, tak eh, jsme si velice užitečně formulovali své vlastní pozice a velice rychle jsme také připravili návrhy, které potom budeme podporovat na trialogu. Zatím jsme ještě nedostáhli úplné dohody, ale chtěla bych pogratulovat Polovi k jeho snaze rozšířit prosah působnosti návrhu komise dvěma způsoby. Za prvé, Eh, nechce pouze ty čist, tu, tu oblast eh, čistých zelených technologií, ale chce, aby vlastně všichni informovali o udržitelnosti svých produktů, protože jinak by to bylo kontraproduktivní a oslabilo by to přesun eh, hlavního kapitálu, což by nepomohlo té udržitelnosti, tak jak to má komise ve své agendě pro udržitelnosti financí. Dále také zpravodaj um, roz, chce rozšířit tuto oblast i na banky, uh, a zde opět jako e, zelení to podporujeme, ale myslíme si, že tam ještě musí být vyjasněno, jaké produkty tam budou zahrnuty a musíme být rovněž i realističtí, co se týče Prahu a e, hodnot pro zavádění. Gratulujeme nebo doufáme v pokrok v této zprávě, ale ještě bych chtěla říci, e, že zde mám několik bodů, na které budeme hovořit na těch nových schůzkách. Jako zelené se domníváme, že musí mít, musíme mít dostatečné informace, nebo že občané musí mít informace o tom, jaká rizika souvisí s neudržitelností financí a aby také tedy spotřebitele mohli mít, um, mohli se lépe rozhodovat. Za prvé, některé věci jsou takové hodně, um, jsou hodně um, provázané za druhé musíme také pochopit, že to stávající e, návrh e, CER, CRD mm, hovoří o, určité omeze, o určitém omezeném zveřejňování, ale musíme vlastně zaručit to, že se zlepší ještě ty stávající ambice ohledně zveřejňování. E, doufám, že potom tedy komise bude mít svou společnou pozici a doufáme, že nakonec na trialogu i rada bude nebo odpovím ty naše ambice a nakonec vlastně, že tedy to bude dobré i pro občany Evropy. Děkuji, není Alfred San v rámci CatchDI. Děkuji, pane předsedo, já mám dva komentáře. Za prvé, eh, co se týče rozšíření působnosti, aby se to týkalo všech finančních produktů, eh, pak se zde hovoří o té povinnosti provádět due diligence. Vím, že bychom měli být ambiciozní, zejména v této oblasti, měli bychom reagovat na žádost finančních trhů po více informací, ale zároveň musíme také dobře brát v úvahu i dopad těchto opatření, eh, obecný i konkrétní. Jak to dopadne třeba na malé a střední podniky? Nebude to velké břemeno? Chtěl bych eh, říci, že se může stát, že to zkrátka pouze eh, zvýší jejich náklady a nepřinese to nic navíc. Chtěla bych také říci, že to jsou většinou malé a střední podniky, které podnikají v této oblasti. A navíc ehm, právě malé a střední podniky nabízejí mnoho služeb, které nabízejí banky. Takže já bych tam eh, řekl, eh, aby ta, eh, ta pravidla, která se týkají due diligence, měla určitou výjimku nebo určité velice pečevé nastavení právě kvůli malým a středním podnikům. Děkuji, teď ještě dávám slovo znovu zpravodaji. Pole, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za komentáře z úst kolegů. Mm, mohu říci, že zde vidím širokou podporu. Samozřejmě, že jsme měli zde tu naše zprávu z vlastního podnětu, na které stavíme. Eh, vidím zde podporu EPP zelených, eh, ALDE. Mm, tam je to trošku složitější, abych eh, se s tím popasoval, ale mám pocit, že také celkově spíše to beru tak, že chcete změnu, vykládám si to pozitivně, což je hlavní taková eh, dobrá zpráva pro ty následné schůzky stínových zpravodajů, které nás ještě čekají. Ještě se vyjádřím ke konkrétním věcem. Ano, samozřejmě vedeme určité diskuse, je dost jasné, že třeba due diligence by nemělo nějak narušovat obchodní tajemství firem, Eh, pak to bude ještě složitější ohledně těch úvěrových investic. Já si myslím, že bychom tam měli zahrnout i ty úvěrové investice, ale zároveň souhlasíme se zásadou, že forma financí by neměla být tím, co rozhoduje o požadavcích. Takže měli bychom na základě tohoto najít nějaký konsensus. A to samé asi platí i, o, i pro tu definici rizik. To, co zatím máme v textu, mm, to neříká, že chceme přímo definovat ta rizika, ale říkáme, že by tam ta rizika měla být zahrnuta. Samozřejmě také to záleží, jak ta rizika měříte. A jsme si vědomi toho, že zde ještě zapotřebí více práce, abychom dosáhli pokroku. I možná poté, kdy už bude tato legislativa schválena, toho jsme si dobře vědomi. Teď eh, reaguje na to, co říkala Sirpa, ale i na to, co říkala Liva. To znamená, jsou to nějaké ty půjčky. Musí zde být ještě nějaké další principy. Musí zde být určitě právní jistota. Nesmíme eh, dovolit to, aby zde byla právní nejistota, takže musíme podle toho formulovat text. Eh, no a co se týče finančních institucí, Moli dobře zdůraznila, že potřebujeme kvalitní informace pro klienty, aby oni sami pak mohli vyjádřit jasně své preference, až budou mít eh, k dispozici informace, aby tedy mohli také změnit své eh, rozhodování. Ještě chci se vrátit k tomu, co říká Ofesanda. Ano, této zprávě nenavrhujeme nic úplně nového. Spíše třeba Francie a Nizozemsko, ty mají postup, který je takový úplně nejmodernější, takže a chtě, chceme, aby zkrátka tento postup přijali třeba i různé banky a pojišťovny. Zkrátka chceme, aby všechny finanční instituce začaly používat tyto moderní postupy Není to nic eh, nerealistického, neproveditelného. Samozřejmě zapotřebí, eh, aby na tento přechod měly ty subjekty dostatek času a v tomto smyslu je důležité nastavit tam to přechodné období. Protože banky jsou třeba velice důležité pro financování malých a středních podniků. Eh, dobře, vím, že máme omezený čas, takže už chci jenom dodat, že se těším na příští schůzi stínových zpravodajů. Děkuji. Hlasovat se má 5. prosince, říká pan předseda. Ještě bych chtěla říct něco k tomu, co říkala Sirpa Pěty Kainen. Pokud by třeba koordinátoři chtěli nějak přispět eh, k jednotlivým částem tohoto balíčku, chtěli by třeba posoudit koherenci těch jednotlivých prvků toho balíčku, chtěli by se podívat, zase jsou tam nějaké otázky. Samozřejmě, že každý ten tým je samostatný, ale myslím si, že pokud eh, by tam byly nějaké otázky, které by třeba mohly být zlepšeny, tak já bych s tím souhlasil. Možná by se třeba mm, mohl, mohl se toho ujmout nějaký místo předseda a e, podíval by se na to, jak usnadnit tu spolupráci těch tří týmů v příštích týdnech. A teď už se díváme na další bod, kterým je výroční zpráva ECB za rok 2017. Zpravodajeme Gabriel Mato, prosím. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden proběhlo první zasedání stínových zpravodajů, abychom začali pracovat na kompromisních návrzích Omlouvám se, říká pan předseda, přehodil jsem pořad jednání. Teď bychom měli projednávat předchozí bod a tím je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Spravodajem je Michal Raymond, za něj tu bude vystupovat Sven Gigold. Takže prosím, Svene. Já se omlouvám, myslel jsem si, že jste si to rozmyslel, ale nerozmyslel, takže já to přečtu jménem našeho zpravodaje Michela Raimona, který bohužel eh, není přítomen, velice se omlouvá za to, že se sem dnes nemohl dostavit. Ale samozřejmě se těší na spolupráci se stínovými zpravodaji, aby dosáhli rovnovážných kompromisů a jsem si jistý, že bude velice brzy k dispozici, tak aby s vámi mohl projednat vaše priority a také se těší na vaše pozměňovací návrhy. Jak víte, my zelení většinou podporujeme silnou eh, ráznou práci hospodářské komise, co se týče kontroly v oblasti politiky hospodářské soutěže, také spravedlivou hospodářskou soutěž. Těší nás, že komise se chopila celé řady těch složitých témat um, podpor fiskálních, daňových a nejrůznějších podobných pobídek. Nicméně letošní výroční zpráva v podstatě stanovila tři priority, které, ohledně kterých by parlament měl posílit svůj hlas, že nepokrývají všechny podsektory a je třeba vyslechnout hlasy občanů o tom, že by měla být znovu nastolena rovnováha v oblasti hospodářské soutěže. V první řadě je to výzva digitalizace ekonomiky, protože toto přináší nové výzvy i nové příležitosti. Digitální svět je novým vektorem ekonomiky a, a je tu tedy záměr za nízké ceny sbírat co nejvíce údajů pro uživatele a tímto přebírají kontrolu nad nimi a neumožní přístupy k těmto datům a to vytváří překážky pro spotřebitele a problémy také, co se týče přístupu inovativních výrobků a, a podnikání jako takovému a služeb. To vede k také neférovým smluvním mm, podmínkám, zabraňuje se sběru dat, nebo výměny dat e, v případě změny e, poskytovatele a to postihuje také vytváření těch správných sítí. V průběhu konzultací komise ohledně tvarování e, politik v době digitalizace, ta zpráva přináší konkrétní návrhy v této věci. A my podporujeme to, že kontrola dat, na to by se mělo nahlížet jako na takovou výpomoc tržním eh, službám podle článku 211 smlouvy. A, a toto, eh, ta silná pomoc interoperability, ta by měla být požadavkem pro online platformy a také poskytovatele těch sociálních platform jsou tu situace jako sloučení nějakých eh, platform, jako například různých služeb na Facebooku. Tady to vede k tomu, že bude zapotřebí větší míry kontroly. Eh, pak jsou tu podmínky pro eh, reklamy, zase proti tomu je celá řada uživatelů webových stránek. Pak také bariéry pro vstup do oblasti digitální ekonomiky jsou někdy nepřekonatelné a také se objevuje různé druhy neférového, nespravedlivého chování. No a to celkově vede eh, k dopadům eh, negativním pro hospodářskou soutěž. V případě Google jsme zaznamenali, že v době, kdy bylo dosaženo eh, dohody, tak většina těch eh, aktérů eh, hospodářské soutěže se již nacházela jaksi mimo tržní situaci. Je třeba tedy zajistit řádný postup pro všechny podniky v průběhu šetření. Samozřejmě nemusíme vytvářet nějakou teorii škody, ale je třeba vyřešit celou řadu těch nefinančních aspektů, jako je soukromí občanů. Druhou věc, kterou bychom chtěli zdůraznit, je, že politika hospodářské soutěže nemůže eh, si dovolit eh, postupovat k konkrétním krokům, aniž by brala zřetel, nebrala vzřetel další uh, aktéry. Například v potravinovém e, dodavatelském řetězci tady dochází k rozsáhlé koncentraci a má to ničivé dopady na farmáře, klienty, spotřebitele a, celkově nemožnost dále navyšovat konkurenceschopnost. Evropská komise připustila, v nedávno, že určitá rozhodnutí jsou již zahrnuta ve smlouvách, jako jsou nejrůznější legislativní texty na ochranu spotřebitele. Nicméně zapotřebí revidovat legislativu týkající se fúzí, a zhodnotit také zájmy veřejnosti v případě kontroly nad fúzemi. No a toto prozatím byla pravomoc členských států. Ano, ano, už se blížím ke konci. A, a legislativa ve věci hospodářské soutěže prozatím není schopna vymezit nadměrné tržní e, síly e, v e, na eh, trhu, ale máme tu článek 101 smlouvy, který se zdá být takovou překážkou pro menší aktéry na trhu, co se týče přijímání vyšších environmentálních norm. Prosím, prosím, závěr. Děkuji, pane předsedo. Toto jsou takové hlavní priority pro nás ohledně této zprávy a takto tedy nahlížíme na příslušné eh, legislativní texty, které musí být revidovány za EPP pan Hockmark. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu zpravodajovi, panu Gigoldovi. Děkuji také za jeho dobrou práci. Já se těším na dobré diskuse při vyjednávání Jenom několik připomínek. Za prvé, všichni chtějí soutěž dokud, ne, do té doby, než ji dostanou. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom si uvědomili takovou celkovou širokou perspektivu, protože eh, ekonomie závisí v Evropské unii na tom, jakým způsobem bude hospodářská soutěž fungovat takřka ve všech oblastech. Proto je třeba, abychom byli jaksi eh, přesní, ale také, abychom se dívali ze široka na tu perspektivu, abychom zabezpečili, že to bude trh otevřený přes hranice, otevřený novým trhům. A to je také klíčový přístup k tomu, jakým způsobem posílit hospodářskou soutěž. Protože buď lze regulovat existující uh, Eh, jedno, jedno, film, nebo může otevřít eh, prostor, zbavovat se překážek, prahu. A já to říkám z toho důvodu, eh, že to také závisí na přístupu, jak přistupovat k legislativě. Já neříkám, že jeden přístup je správný, jeden nesprávný, ale musíme mít v patrnosti obě tyto cesty. Co se týče digitální ekonomie a digitálních služeb, digitálního hospodářství tedy. Já si myslím, že bychom možná měli tak jinak hodnotit digitální platformy, než jak tady zaznělo. Zcela je důležité si uvědomit, že digitální služby otevírají zase nové mm, možnosti hospodářské soutěže týkající se cestování, to bylo prostě obrovského prostoru služeb, ale teď ne všechny jsou přístupné spotřebitelům, ale otevřely se pro nové aktéry a tlačili cenu dolů, kterou bychom si před deseti lety nedokázali ani představit. To znamená, že platformy a digitální služby usnadňují hospodářskou souměž více, než jsme si před deseti lety byli schopni představit. Za druhé, naší nejdůležitější záležitostí je prostě umožnit otvírání se nových platform, nových společností. A sociální platformy, o kterých dnes hovoříme, a ty služby, o kterých hovoříme dnes, jsou takové, že možná pro spotřebitele může mít nabízený buď nějaký produkt eh, pro celou škálu produktů, anebo prostě se mu otevřou věci. Samozřejmě ten zvon, někdy se potom jako ty, tyto platformy snaží vám dát více produktů, když si vlastně přejete, ale já si myslím, že zhruba za deset let nebudeme hovořit o takových digitálních platformách, o kterých hovoříme dnes. A naším úkolem je, abychom zabezpečili možnost nových vstupů. Za druhé, co se týče zdaňování a bankovních záležitostí, domnívám se, že je důležité zabezpečit, aby daňové politiky se nepoužívaly pro změnu pravidel v oblasti hospodářské soutěže. Neměli by narušovat hospodářskou soutěž, tady bychom měli mít jednotný přístup. A co se týče bankovnictví, no BRD, to je otevřená příležitost pro um, fondy a tak dále. Ale v rámci pravidel, které máme, a proto je důležité, aby, pravidel, aby parlament tady měl bezpečnostní doložky. Prosím, blížíte se, blížte se k závěru. Jedna věc, to jsou energetické záležitosti a například záležitost Gazpromu. Já beru velice vážně to, co říkáte, pane předsedo, a proto teď skončím. Děkuji. A teď má slovo Tibor Sány. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, politika hospodářské soutěže Evropské unie je zcela zásadním nástrojem pro fungování vnitřního trhu. A Evropské kolegyně děkuje panu zpravodaji eh, a díky jemu opakovaní komisařce i eh, výboru i parlamentu jsme dosáhli celou řadu pozitivních věcí. Například iniciativa SAD, která může být velice efektivní do budoucnosti, a sice vymáhání práv eh, u antimonopolních vnitrostátních úřadů. To se ukázalo už v roce 2016 ve zprávě, jejímž jsem byl autorem, eh, kde se o tuto otázku jednalo. V rámci takových změn i dnes budeme dělat zase něco důležitého pro evropské občany. Já se domnívám, že pan Raimon úspěšně zvládl svůj první úkol. A jenom omezení, uvědomujeme si omezení takové zprávy, ale myslím si, že pan Rajman se zmínil o velmi významných aspektech v hospodářské soutěži ve své zprávě, aniž bych teď zacházel do detailů, rád bych potvrdil, že i má skupina se chce zasazovat o férovou environmentální hospodářskou soutěž, eh, která bude jasně a spravedlivě regulovat digitální ekonomii. Také, jak eh, poznamenal řečník, Souhlasím s tím, co tady řekl předřečník. Je třeba podporovat inovace, kvalitní pracovní příležitosti, hospodářský růst, posilovat trh práce, zejména digitální ekonomiku. Už jsem před dvěma lety ve své zprávě psal a myslím, eh, že tady je to znovu důležité, že třeba posílat fiskální unii, protože to by bylo jistě dobré. Zároveň se domníváme, pane předsedo, že komise musí definovat pravidla eh, ve finančním sektoru, aniž bych šel do detailů, co se týče přesného obsahu našich budoucích pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že jsem i nadále přesvědčen, že Evropský parlament by měl mít možnost spolu rozhodování i v této politice. Proto bychom chtěli, aby byly smlouvy odpovídajícím způsobem změněny. E, těším se a už si vážím dne spolupráce, těším se na další a to jistě povede ke kompromisům, e, které pomohou sladit naše přístupy. Protože naším cílem je usnadnit život našim občanům. Děkuji vám. Děkuji, EKR Sanderlunds. Děkuji, pane předsedo. V této věci na, na, jste, jste místo Roberta Zeleho, který se omlouvá, že Eh, se nemůže být. Takže on vítá zprávu, vítá úsilí zpravodaje, má jenom dva komentáře za prvé. Tento stínový zpravodaj EKR má velkou radost, že se eh, zpravodaj rozhodl zaměřit se více na nedostatky sektorální, na místo toho, aby vybral některé konkrétní firmy. Robert mm, Sila si myslí, že pak je ta zpráva komplexnější a já s tím také souhlasím, protože se zaměřuje na systémové problémy. Pak je zde také větší prioritou eh, digitální oblast, to je rovněž dobré. Robert také říká, že eh, se berou v úvahu i další oblast, nebo že pokud by, by se, že bychom tam ještě mohli eh, začlenit další odvětví, například doprava nebo silniční doprava a železniční doprava, to, že by také byly třeba docela důležité příklady. Eh, rovněž už kolega Hekmar hovořil o sektoru energetiky, i my zde máme určité otázky ohledně určitých mm, pochybných praktik v oblasti eh, plynu, eh, trhu s plynem a ropou. Také oceňuje Ehm, skutečnost, že je to zpráva o hospodářské soutěži, ne o daních. To je takový trošku mm, věc, kterou, o kterou se přijme každý rok. Takže teď probíhá jasná diskuse. A nakonec ještě komentář k odstavci 9. Ehm, byl to také jedním z mých pozměňovacích návrhů v loňském roce. Měli jsme diskusi s komisařkou Frštagerovou ehm, zda se nemáme podívat i na negativní dopad kvantitativního uvolňování a vlastně je to zde i v té zprávě, že je to věc, která se musí řešit v evropské debatě. Takže rovněž oceňuji i to, že um, že se zde tedy projednává tuto otázka, takže to je vlastně i díky tomu zpravodaji za zelené. Uh, Děkuji. Další žádné, žádné další stínové zpravodaje už nevidím, ale máme zde zástupce generálního ředitele z generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Pan Karla Sesteva Moso. Prosím, máte slovo pro své komentáře. Bohužel vás musím požádat o stručnost, protože máme ještě jeden bod na dnešním pořadu jednání. Prosím. Děkuji vám za slovo. V první řadě chci eh, vyjadřit gratulace, poděkování zpravodaji k návrhu tohoto textu a obecně děkuji výboru za silnou podporu, kterou vždy vyjadřujete ráznému prosazování pravidel hospodářské soutěže. Myslím si, že zpravodaj se správně soustředil na některé klíčové priority, Velice dobře si uvědomujeme ty výzvy, které přináší digitalizace do oblasti konkurence, schopnosti, příležitosti i rizika. My již nyní bereme v potaz v rámci prosazování otázky hospodářské soutěže a oceňování, například to, jak fúze mohou mít dopad nebo jak se v této oblasti využívají data probíhalo druhé šetření, kde jsme se stali opravdu k jádru této záležitosti využívání dát a také se snažíváme prosazovat legislativu i v případě práce některých platform. Komisařka Verstager již oznámila, že zavádí reflexní období se skupinou, eh, s pracovní skupinou právě o otázkách digitalizace a myslím si, že v lednu proběhne také jedna rozsáhlá konference, probíhají také veřejné konzultace, už máme více než 100 příspěvků od nejrůznějších aktérů a také budeme velice potěšeni, pokud se do této debaty zapojí váš parlament o tom, zda je třeba uspůsobit pravidla nebo prosazování práva za druhé dopad některých praktik nebo dalších hodnot mimo hospodářskou soutěž do určité míry v rámci prosazování. Toto bereme také v potaz, například e, analýza situace Bayer Monsanto, situace z loňského roku Eh, v agrochemickém eh, odvětví. Tady se nesoustředíme jenom na ceny, ale spíše také dopady, jaké jejich působení může mít na inovace a na další působení s možnými dopady na zdravější a bezpečnější produkty. A eh, tady si přejeme, aby došlo opravdu k tomu, že se nebude omezovat inovace a že výsledkem budou kvalitní a zdravé produkty. Komisařka na své prezentaci tady také vysvětlila, že musíme rozlišit oblasti, kde hospodářská soutěž a politiky e, může přispět k rozvíjení a k další ochraně prostředí. A tady je důležité mít správná kritéria. A v některých případech zase regulace může být úspěšnější, takže pokud máte další dotazy, rád na ně zodpovím. Já děkuji komisi a už jen velice stručně závěr. Ano, děkuji EPP a EKR za to, že zdůraznili otázku energetiky. Také máme obavy, co se týče některých eh, nekonkurenčních druhů chování. To také zmiňuje ve zprávě, ale jsme ochotní o tom dále diskutovat. Také doufáme, že získáme podporu z vaší strany v případě narušení hospodářské soutěže protože eh, ty externí dopady emisí CO2 hodně silně narušují férovou konkuren- hospodářskou soutěž na energetickém trhu. Hodně to poskytuje jader- postihuje jaderné elektrárny a týká se to také fosilních paliv, které nejsou řádně započteny při oceňování produktu. A ještě k tomu, co řekl Gunnar k platformám, s vámi toto naprosto sdílím. Často otevírají trhy tam, kde neexistovaly efektivní trhy, takže nemusíme být a priori proti platformám, ale v celé řadě eh, těch eh, tržních oblastí vládnou oligopoly nebo monopoly a to by mohlo vést k uzavírání trhu nebo k manipulaci s trhy a mohlo by to eh, také vést k dalším zneužíváním. Takže je důležité obhajovat zájmy malých hotelů a podobně proti 15% eh, vlastně eh, zpracování jejich eh, obratu, když se připojují do stránek, jako je booking.com. Takže je důležité, abychom mi zajistili to, že takové spoplatnění nebude představovat lichvu, určité způsoby lichvy. A pak, pak ta situace fúze Bayer-Monsanto. Tady si můžeme vzít příklad i pro jiné oblasti. Svené, prosím, ale musíme projednávat ještě jednu zprávu, takže prosím, ukončíme to. Ano, děkuji. Takže lhuta 26. října pro pozměňovací návrhy, 19. listopadu projednání návrhu hlasování, 3. prosince a nyní Gabriel to. zpráva ECB. Děkuji stručně. Uh, už proběhlo první zasedání stínových zpravodajů minulý týden. Začali jsme tady již s prací. Uh, velice konstruktivně. Máme 230 pozměňovacích návrhů, není jich mnoho, ale někdy jsou také protichudné. Já jsem chtěl zachovat absolutně pozitivní linii ohledně práce ECB, ale nesmíme zapomenout, že rok 2017 to byl významný rok, došlo k podstatnému nárůstu ve srovnání s předchozími lety. Došlo k expanzi v mnohých státech také díky politice ECB a díky strukturálním reformám, které mnohé z těchto členských států provedly. Údaje Eurostatu jsou k dispozici, takže si myslím, že kráčíme správným směrem. Konsolidovaný růst přesahuje dva roky pro nadch- 2% eh, pro nadcházející roky, 7% nezaměstnanost, což si myslím, že je pozitivní. Takže při vyjednávání této zprávy musíme být ale obezřetní, protože jsou tu určité nejistoty, jako například logicky otázka Brexitu, nárůst populismu, nezaměstnanost mladých a protekcionismus. Takže měli bychom pokračovat cestou ekonomického růstu a vytváření pracovních míst. Tady v tomto smyslu si myslím je klíčové vytvářet vhodný scénář pro veřejné investice, aby se to vrátilo na úroveň z období před krizi a tady potřebujeme větší míru aktivit ze strany ECB, aby se zajistilo, že jejich měnová politika splňuje ten cíl znovu oživení ekonomiky, podpory malých a středních podniků, kteří, které jsou páteří ekonomiky. Takže eh, tady si myslím, že se zhodneme s funkcí ECB, i když každá skupina v některých aspektech může mít rozdílné náhledy, zejména na expanzivní měnovou politiku. Někteří chtějí, aby pokračovali a jiní zase eh, pravý opak. Ale od začátku toho jednání chci zdůraznit, že je jasné, že ECB je nezávislým orgánem a samotná ECB by si měla vytvářet a rozhodovat o tom, kdy je ten správný moment, kdy by měla pokračovat nebo měnit svá opatření. Takže pozitivně hodnotím tu zprávu, ještě je třeba doladit určité věci, ale doufám, že budeme mít e, kompromis a vytvoříme kvalitní zprávu. Děkuji zpravodaji za to, jak stručně představil zprávu pan Morgano za SND. Eh, grazie, grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Eh, pracujeme na kompromisních návrh, návrzích a myslím si, že tady máme opravdu konstruktivního ducha